von den kolleginnen und kollegen dann zu uns stoßen werden. die die jedenfalls da sind sind mit sicherheit interessiert deshalb sind sie da und die wollen wir. předpokládám že eh, tady ještě kolegové dorazí. Začneme přijetím eh, návrhu pořadu jednání. Eh, ještě chci upozornit, že zítra budeme hlasovat dříve než původně, bude to v 10 hodin a ne v k bodu číslo 8 paní kolegyně Geringer de Odenberg požádala, abychom toto projednávali až zítra odpoledne v souvislosti s tématem cloud computing. A bude to vypadat tak, že se to dostane na program hned po panu Baltasarově a zprávě. Bod číslo 10, to je stanovisko eh, pana Baltasara k zavádějící reklamě a to eh, k tomu se dostaneme zítra v 15 hodin. Bod číslo 25. E, to je zlepšování soukromého mezinárodního práva paní kolegyně Regner. Tak to e, probereme dneska hned po bodu číslo 7. A ještě jedna drobnost, e, třicítka různé. A tady budeme muset rozhodnout, o e, vývo, e, výběru soudce podle e, článku 25. Čili to budeme mm, to bude zítra odpoledne a prosím, aby jsme tady byli v maximálním počtu. Prosím, zda jsou nějaké komentáře, není tomu tak, takže sdělení předsedy. Tak především chci poblahopřát Alexi Kýsovi a Angele Klementovi, to jsou naši eh, pracovníci eh, v sekretariátu, eh, kteří nesloví narozeniny a jsou tady přesto mezi námi. Dále výsledky z koordinátorů ke spravodajům. Tak pro Liegerbes Axel Foss, subsiorité kolega Kalem, paní Lichtenberg, Contentious Metals, komitologie Stojanov, Pan Sperony další zpráva a Delegated Act pan kolega Maštálka. A dále navrhujeme, aby pan kolega Sayer v souvislosti s omnibusem podle článku 219 eh, smlouvy se stal zpravodajem a to bez bodu. Pan kolega Rabkaj by se měl stát eh, zpravodajem k tématu follow on clock, tedy eh, Eh, následné žaloby a mm, to potom půjde do výboru hospodářského. Tak a dále zítra ve 12 hodin máme společné zasedání s výborem FAM. A dále v souvislosti se stokholmským programem společné zasedání Jurilibe a AFKO eh, se potom odehraje po eh, společném zasedání s FAM eh, v 4Q2 a toto zasedání začíná 15 hodin. Eh, ve středu potom, to je 10. červenci, máme společný workshop s Národním parlamenty ke společnému prodejnímu zákonu a to je 4Q1. Takže tolik sdělení, sdělení předsedy. No a teď se dostáváme k zápisům z minulého zasedání. A pokud eh, nedostaneme žádné námitky do konce tohoto zasedání, eh, bude tento zápis považován za schválený. No a teď se dostáváme k bodu číslo 4 a to je prezentace srovnávací studie o režimu náhradního mateřství v členských státech EU. Tak a budeme tady mít eh, pan Languč a paní Pavdopulu. Tak eh, to jsou pracovníci naší policy unit. Eh, poněvadž u nás končí, chci jim tedy poděkovat za obrovskou práci, kterou tady odvedli v posledních letech a překládali nám tady studie z vědecké studie a tak dále. A přeji jim tedy mnoho úspěchů v následujících eh, činnostech. Takže teď dám slovo paní Lagniš. Nebo ne? Là Bon, bonjour à tous. Donc je vais... Dobré dopoledne. Já vám tedy nyní stručně představím výsledky studie, která se týkala eh, režimu náhradního mateřství v členských státech EU. Jde o studii, můžete to vidět před sebou, kterou eh, jsme představili Claire Marzo a já, ale studii vypracovala skupina různých vědců z různých zemí. A Vzhledem k tomu, že nemáme zase tolik času, přistoupím přímo k dvěma hlavním diapozitivům, na které bych vás chtěla upozornit. Takže tady máte před sebou mapu, jsou tam jednotlivé země, na které jsme se zaměřili, které jsme prostudovali a vidíte tam stav platné legislativy. Slyšíte mne? Je tam tedy eh, platná legislativa upravující režim náhradního mateřství. Můžete vidět na slajdu, že některé země odhlasovaly zákony, jež plně zakazují náhradní mateřství. Jiné země potom povolují náhradní mateřství v případě, eh, že je to obchodní poměr, to znamená nealtruistický eh, postup. A já bych chtěla upozornit na ty země, které jsou tam zelenohnědě. To jsou totiž země, které v současné době mění legislativu. Buď ji mění, anebo již k tomu přistoupili, platné zákony pozměnili a přistoupili tedy k tomu, že nyní podporují náhradní mateřství. Můžete vidět před sebou, že těchto zemí je v současné době pět. A co je zajímavé v naší studii, je to, že legislativa upravující tuto otázku se velice liší, a to i v rámci těchto zemí, tedy zemí, které přijali zákon umožňující náhradní mateřství. Máme dva různé typy organizace, pouze schematicky. Máme země, které se zajímají o tuto otázku už od začátku, to znamená, že organizují celý ten proces lékařské prohlídky, umělé oplodnění a potom převod rodičovských práv. A my v naší zprávě tyto země nazýváme země, které upravují otázku národního mateřství ex ante. To je například Řecko, Belgie, v současné době připravuje zákony, potom Holandsko se také v současné době této otázce věnuje a potom máme další země, které mají různé zákony a i když náhradní mateřství podporují, zajímají se pouze o převod rodičovských práv po té, co se dítě narodí. Tedy z náhradního mateřství a v současné době je takovouto zemí Spojené království. Můžete tedy na mapě vidět, že existují různé zákony, že některé země organizují a minima náhradní mateřství nebo úplně a kromě toho jsou země, které buď tuto otázku zakazují nebo nemají žádné zákony, které by to přímo upravovaly. Tady máme před sebou různé systémy, které se týkají členských zemí, které mají v plánu buď umožnit nebo zakázat náhradní mateřství. Musíme tam eh, rozlišovat dva různé mechanismy. Jednak mechanismus ex ante, což je mechanismus předcházející narození dítěte, a potom na druhé straně mechanismy ex post. To jsou zase mechanismy, které se věnují eh, dítěti ještě po narození. Pokud je o možné akce, možné postupy evropských institucí nebo obecně Evropské unie v této věci, musíme připomenout, že umožnění nebo zákaz náhradního mateřství nemůže provést Evropská unie jako taková. Toto záleží na jednotlivých členských státech, upravují to e, ústavy a také tradice jednotlivých zemí. Jak jsem ukázala, systémy v jednotlivých zemích jsou velice odlišné a na základě toho se země rozhodnou, jak budou v této věci postupovat. Nemůžeme tedy dnes říci, že by Evropská unie měla jednat v této otázce a náhradní mateřství upravit. Ale, a to je druhá věc, můžeme zvážit určitý postup a tady chci upozornit na volný pohyb evropských občanů, kteří si mohou rozhodnout využít režimu náhradního mateřství v takové zemi, která to umožňuje a potom se vrátit zase do své původní země, kde toto umožněno není. Toto je situace, kterou bychom mohli zvážit. Existovala by tedy svoboda pohybu, svoboda pohybu pacientů. A tady bych odkázala na směrnici, kterou jistě znáte. Je to směrnice 2011-2004, která hovoří o volném pohybu pacientů. Také bych mohla upozornit na to, že máme svobodu usazování se. To znamená, že někdo, například nějaký francouz, si může rozhodnout, že se usadí v Řecku proto, aby mohl využít systému sociálního zabezpečení právě v Řecku. Využil by tam tohoto režimu náhradního mateřství, získal by tímto způsobem dítě a poté by se vrátil zpět do Francie. V takovémto případě bychom mohli zvážit evropsko, evropský postup. A za třetí, musíme se zajímat o ochranu jednotlivých zúčastněných stran. Musíme zajistit eh, ochranu dítěte, které se má narodit nebo se narodí, potom ochranu rodičů a také eh, ochranu náhradní matky. Evropská unie by tady, tedy mohla zasáhnout z hlediska ochrany lidských práv a z eh, hlediska zajištění zdravotní, zdravotních služeb. Smlouva, na jímž základě se narodí dítě, také může být předmětem úpravy na evropské úrovni, ale my tady bohužel máme nedostatečné právní podklad, nedostatečný právní základ, který by nám to umožnil. Nyní budu pokračovat na základě toho rozdělení, které jsme se snažili vytvořit, tedy na jedné straně to, co se děje ex ante, na druhé straně, co se děje ex post. Na této mapě můžete před sebou vidět způsob, jakým se země snaží zakotvit eh, uznání rodičovských práv. Můžete vidět určitou tendenci, která začíná vznikat. Samozřejmě na to musíme nahlížet obezřetně, ale v jednotlivých soudních systémech zemí se objevuje trend dítěti uznat dvojí původ nebo dvojí řešení. Tedy podle toho, zda, zda dojde k náhradnímu mateřství v Unii nebo mimo Unii. U obou těchto případů existuje tendence vyřešit situaci a snažit se dítě chránit a přiznat mu nějaký status. Uvedu dva příklady. Jsou to totiž velmi zajímavé, zajímavé příklady. Například Rakousko je země, kde nejsou žádné právní předpisy upravující tuto otázku. Ale v roce 2011 a 2012 byly, eh, byla vydána dvě ústavní rozhodnutí, která umožňují toto uznání, to znamená přepis eh, rodného listu dítěte. V, při, v jednom případě se jednalo o dítě narozené ve Spojených státech, v druhém případě na Ukrajině. Soud tedy zohlednil zájem dítěte a umožnil tedy toto uznání. Stejně tak eh, na jihu Evropy ve Španělsku jsme zaznamenali podobný případ – Byl zveřejněn text v říjnu roku 2010, v rámci kterého se Španělsko snažilo nalézt řešení, pomocí kterého by regul- regularizovala eh, status dítěte narazeného z náhradního mateřství. To dítě se narodilo v zemi mimo EU a rodiče stejného pohlaví, protože u rodičů stejného pohlaví je to jednodušší, nebudu to vysvětlovat podrobně, ale také tam byla tato snaha situaci vyřešit, takže objevuje se tato tendence, všechny země se snaží eh, nalézt nějaké právní řešení. A když se podíváme konkrétně na jednotlivé případy, můžeme konstatovat, že ta tendence je opravdu skutečná. V této tabulce před sebou můžete vidět, že v jednotlivých zemích eh, není zhoda o tom, zda by mělo být umožněno náhradní mateřství, ale všechny země se snaží chránit eh, narozené dítě. V minulosti nebylo jednoduché, aby se Evropa zajímala o tuto otázku, ale když jde o ochranu práv dítěte a zájmu dítěte, je možné nalézt způsoby, jak jednat. Samozřejmě eh, chránit zájem dítěte, co to znamená? Znamená to, že je nutné uznat rodičovský vztah mezi dítětem a rodiči, kteří si to dítě přáli. Také to znamená, že dítě musí být zapsáno do matriky a musí mu být uznána národnost. Tedy ta národnost, eh, která bude buď toho, eh, národnost toho státu, kde se dítě narodí, anebo to bude národnost rodičů. Tedy těch rodičů, kteří si to dítě přáli zase. V tomto případě Evropa bude moci jednat pouze, když eh, dojde k nějakému pohybu z jednoho členského státu do jiného. Musíme respektovat zásadu, zásadu subsidiarity. Když se dítě narodí ve, stejné, ve stejném státě, kde se nachází rodiče a e, náhradní matka, v tom případě Evropská unie nemá žádný důvod jednat. A je samozřejmě na příslušném členském státu, aby se sám rozhodl jak eh, ošetří například ten rodičovský vztah. Pokud ale dojde k nějakému pohybu z jednoho členského státu do jiného, v tom případě bychom mohli zvážit úpravu na evropské úrovni. Tady například se jedná o otázku vzájemného uznávání, o otázku uznání jména dítěte, mé uznání e, rodičovství, uznání národnosti, kterou dítě získá v jedné zemi a potom to bude uznáno v jiné zemi. Také zde musíme zvážit právní dopady, které souvisí s národností a e, rodičovstvím. To se týká například e, imigračního statusu, povinnosti starat se o dítě. Tady také můžeme říci, že by právo Evropské unie se mohlo uplatnit v případě, že dojde k pohybu mezi zeměmi. Bez dalšího otálení nyní přejdu k závěrům. Je jasné, že existují různé zákony v různých členských státech. Rozmanitost je opravdu v této věci obrovská. A Členské státy zde mají výlučné kompetence. Domníváme se, že tady musíme respektovat suverenitu členských států a jenom těžko by se to dalo obejít. Zároveň je ale možné hledat rovnováhu mezi kompetencemi členských států a svobodou pohybu v Evropské unii. Svoboda pohybu znamená jednak negativní a jednak pozitivní integraci Tady jsem převzala termíny z oblasti vnitřního trhu, které jistě znáte. Negativní integrace znamená, že jednoduché uznání volného pohybu umožňuje každému občanovi rozhodnout se, že obejde nějaký zákaz existující v jeho členském státě. A pozitivní integrace znamená, že Evropská unie by se mohla rozhodnout této otázce věnovat, tak, aby už nebylo něco implicitně zakázáno, ale aby se to umožnilo. Také jsme si říkali, že bude nutné překonat omezení Evropské unie, protože to, co jsme studovali v rámci této studie, často přesahují hranice EU. Děti se často rodí v jiných zemích, které jsou vzdálené. A jak už jsem říkala, při komentáři k druhému slajdu, existuje tady opravdu problém. Problém, když se soudci snaží nalézt eh, způsob, jak chránit zájmy dítěte. To znamená, že se snaží stanovit rodičovský vztah otce i matku, tedy snaží se potvrdit jako otce a matku ty uh, lidi, kteří si dítě přejí. Otázka, která vyvstává, tedy je, zda se máme snažit o lepší cirkulaci rozsudků nebo rozhodnutí, které byly vydány v jiných zemích, rozhodnutí, které upravují náhradní mateřství. A otázka, která s tím souvisí, je také to, jak se snažit eh, lépe zohlednit eh, rozhodnutí vydaná o těchto dětech, eh, kdy ty děti se svými rodiči přijdou žít do Evropské unie. A nakonec musíme zdůraznit relevantnost mezinárodního práva a zvláště na práci, kterou odvedla Hákská konference. Zaměřili jsme se na to, že otázka náhradního mateřství přesahuje hranice Evropské unie. Často slýcháme o případech dětí, které rodiče získali v Spojených státech, Izraeli, Ukrajině a tak dále a kteří rodiče s těmi dětmi se potom vrací do, žít do Evropské unie. Z toho důvodu bychom se možná měli dívat ještě dále a položit si otázku, jak by se Evropská unie měla zapojit a účastnit tohoto mezinárodního práva nebo vypracovávání tohoto mezinárodního práva, zvláště Hákské konference. Tady naše zpráva končí. Nám nešlo o to navrhnout jedno řešení, spíše jsme chtěli navrhnout několik různých řešení, tak abyste vy měli možnost volby a abyste si mohli rozhodnout, kde by Evropská unie v této věci měla zasahovat. Máme vlastně tři možnosti. Zakázat, povolit nebo vytvořit rámec. Evropská unie se může rozhodnout, že se zúčastní mezinárodních postupů v této věci a bude pracovat na vytváření rámce pro režim náhradního mateřství. Děkuji za slovo. Děkuji za eh, tento velmi zajímavý úvod k obtížnému tématu. Ta studie má skoro 400 stránek, čili to je hodně že tady asi nebude mnoho času na otázky teď. Eh, možná se tím budeme zabývat později, ale vidím, že teď se nikdo na nic dalšího nechce zeptat, takže vám všem, takže vám děkuji. Eh, to je mm, a přece jen ještě pan kolega Stojanov, já jsem vás přehlédl, prosím. Hm. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, pokusím se to vzít stručně jako vždy. K tomuto eh, tématu chci něco málo říci. Bylo eh, správně řečeno, že moje země mm, má velmi nedávné zkušenosti s legislativou o náhradním mateřství či rodičovství. Eh, tady eh, to je skutečně velice důkladná eh, zpráva, ale musím říct, že je tam zazněla informace, která neodpovídala skutečnosti. Především i já jsem s tímto tématem přesně seznámen, protože ta příslušná bulharská legislativa vyšla z řad mé politické strany ehm, překladatelkou byla paní Galina Krumová, možná naše úplně nejmladší, nejmladší poslankyně, která si velice přála, aby tento tato legislativa prošla, přičemž neměla dostatečnou podporu. Eh, nicméně eh, chci říct, že v této zprávě eh, jsou určité nepřesnosti. Říká se, že v Bulharsku je mm, poskytování mm, nebo dávání dětí do náhradní péče stoprocentně zakázáno. Já si myslím, že to není zcela tak. Určitě nemáme žádný, žádný zákaz Eh, náhradního, mm, náhradní mateřství, ale eh, tě prostě není, není to povolováno. Další věc, říká se zde, že koncem roku 2012 mnoho významných pracovníků eh, rezignovalo na své posty a e, bulharský parlament tedy ztratil kapacitu a zabývá se jenom tím nejdůležitějším. Já musím říct, že to není tak docela pravda. Musím říci, že počátkem roku 2012 pravoslavná církev v Bulharsku se vyslovila e, radikálně proti této legislativě a já tedy eh, s eh, paní Krumovou eh, jsme tedy drželi linii a nakonec jsme byli vyloučeni ze strany. Ta legislativa byla přijata v prvním čtení a pak byla odložena. Do dalšího čtení se nedostala a pak tento parlament skončil. Čili tak to vypadá z právního hlediska. Já eh, tu legislativu znám a já musím říct, že eh, velice respektuji toto mladou kolegyni, ale upřímně řečeno, ten návrh zákona eh, nebyl sformulován příliš dobře byly tam určité mezery a i kdyby byl schválen a prosazován, moc by nefungoval. V části římská 5 eh, zmiňujete terminologické problémy a to je pravda. Ono, pokud eh, nová legislativa má eh, terminologické potíže, tak to samozřejmě může vést k obtížným situacím a nebezpečným situacím. Eh, jinak ještě poslední věc. Eh, já si myslím, že eh, tady to je v souladu se subsidiaritou. To, co říkali tady kolegové o hm, svobodě pohybu, to je pravda, čili my skutečně můžeme se dostat do situace, kdy v jedné členské zemi se e, používá náhradní mateřství, ale při přesunu do jiné, jiné země nebo zpátky domů, toto už e, může být problematické. Čili já si myslím, že toto už subsidiaritu jaksi přesahuje a mělo by to být spíše opřeno o mezinárodní právo, nebo možná, že Možná, že nějaká dohoda by byla nutná, nevím. Ano, ano, děkuji. Čili to ne, nebyla otázka, to, byla, to byl eh, statement. Eh, přejete si reagovat, prosím. prosím. Just une réponse très rapide. Uh, merci beaucoup. Ano, děkuji za tento příspěvek. Jak jste možná viděli na našich slajdech, uvádíme tam, že Bulharsko je země, která nezakazuje úplně um, režim náhradního mateřství. Navíc k tomu, co říkáte, je pravda, že máme volnost pohybu možnost pohybu a tím pádem je umožněno pohybovat se mezi těmi zeměmi, které umožňují e, náhradní mateřství a těmi, které to neumožňují. My jsme samozřejmě na Hákské konferenci upozorňovali na zásadu subsidiarity a je možné, aby se Evropská unie této otázce specificky věnovala. Například jsme tam zmiňovali eh, rejstřík nebo mm, zápis do rejstříku statusu a tady opravdu vyvstávají otázky, které přímo souvisí se svobodou pohybu. Například, a tady odkazují také na nedávné rozhodnutí e, soudního dvora, například Runevič Verdin nebo rozhodnutí Steinvik Wingenstein, ve kterých můžeme vidět, že Evropská unie se opravdu může zajímat například o otázku e, jména při, nebo příjmení. Good, vielen Dank. Dann können wir jetzt aber die... Děkuji. Přejdeme k dalšímu bodu pořadu jednání. Děkuji ještě jednou odborníkům. Přecházíme k bodu 6, eh, to je ministyšení k tématu obchodní známky. Pozvali jsme zde celou řadu odborníků, pan Campinos, pan doktor Ernst, to je z ministerstva ministerstva spravedlnosti z Německa, paní Susana Sisipot, to je předsedkyně švédského patentového úřadu, pan eh, Franklin, to je z Združení pro značky a pan Jose Montero, to je eh, právní ředitel u, eh, pro právní záležitosti u firmy Lorelar. Nejdříve paní kolegyně Wikström a pak už rozjedeme mini slyšení, takže prosím paní Wikström jako první. Actually, I just... Já vlastně jsem pouze chtěla říci, jak jsem ráda a jak jsem hrdá, že se nám podařilo přizvat tolik velice zajímavých, velice odborně vzdělaných řečníků. Nebudu už zacházet do žádných podrobností sama, ale obracím se přímo na pana Antonio Campinose, aby se nás seznámil se svými názory. Prosím, pane Campinosi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Obrátili jste se na mě jako na předsedu eh, této organizace, abych eh, vás seznámil s našimi názory Organizace pro ochranu právní obchodní značky eh, s naším stanoviskem. Co se týče obsahu tohoto balíčku, vítáme jej a podporujeme. E, myslíme si, že e, nastolují správnou rovnováhu mezi výhledem a právy nositelů a e, ten systém vyzřejmě bude mm, mít vliv na nejbližší 20 let. Jak pan Barnier už podotkl, snažíme se vylepšit stávající stav spíš, než abychom nastolili nějakou revoluční změnu, eh, kterou by eh, nechtěli eh, vlastně žádní z těch zainteresovaných subjektů. Z celé řady důvodů ta koncepce je právě taková. Za prvé, snažíme se um, zbavit nedostatků tím, že jak postupy, tak procesy budou usměrněny a přizpůsobeny internetovému věku. Je v dnešní době přijatelné, že se eh, obchodní značka uděluje eh, za měsíc od požádání, anebo že se eh, prohledává ehm, situace na trhu a výsledky se odesílají až po měsících a nikoli v době podání přihlášky? Za druhé, zvyšujeme právní předvídatelnost tím, že zlepšujeme eh, právní situaci a eh, zohledňujeme i eh, judikaturu soudního dvora to vše souhlasí s počítačovým věkem. Dále snažíme se vše uvést do souladu s právní situací v CTM, což znamená, že systémy by měly být komplementární a zároveň se snažíme prosadit pravidla pro například úřady e, a e, to tak, abychom byli schopni sami zrušit rozhodnutí, než nastane situace před soudem. Další eh, za čtvrté. Vše má prospět uživatelům. Model by se měl zakládat na tom, co už děláme v rámci spolupráce a konverze eh, mezi členskými státy a uživateli. Navrhuje se, že až 10 provozních eh, příjmů by mělo být navráceno národním kancelářím, které na národní úrovni eh, poskytují i komunitární služby a ne pouze přesměrovávat část našich příjmů směrem k členským státům, což je právně pochybné. Za páté, je to dobrý návrh i z hlediska um, přizpůsobení poplatku i z pohledu nařízení o poplatcích, nikoli pouze proto, že jsou nižší, když samozřejmě jsou vítané v dobách krize ale hlavně proto, že e, to znamená radikální změnu přístupu. Dnes e, žádost o obchodní značku e, se týká tří tříd výrobků, potenciálně tisíců výrobků a z nichž pouze některé se ocitnou na trhu. Tím, že nyní navrhujeme, aby se žádost o poplatek týkala pouze jedné třídy výrobků, trošku vysíláme správný signál trhu, protože monopol by měl být omezen na nezbytně nutnou míru. Rovněž bych k tomu rád dodal, že to jde správným směrem tím, že navrhujeme slevu pro ty žadatele, kteří se rozhodnou, eh, už využít jednoho z 65 tisíc výrobků, které už jsou přeloženy, už mají název a už jsou k dispozici ve správných, v těch příslušných databázích. To jsou ty nejdůležitější návrhy. Samozřejmě je tam toho víc, vše jde směrem ke zlepšování a vše je v zájmu toho, aby e, Evropa spolupracovala se členskými státy ve smyslu nové legislativy, která prospěje jak celé Evropě e, spotřebitelům i e, podnikatelům. Možná si všimáte, že hovořím pouze o zásadních součástech, těch obsahových součástech toho balíčku. Institucionální aspekt, tam mě omluvte, tam vám nepodám své stanovisko eh, k těm novým ustanovením, protože se týkají mé organizace i eh, předsedy eh, tohoto úřadu, čili například obnovy jeho volebního období a tam by to mohlo znamenat mé vyjádření i střed zájmu. Dovolte mi, abych se vyjádřil ke dvěm záležitostem metodické povahy. Za prvé bych rád, pane předsedo, podotkl, že co se týče vlády a zprávy, e, návrh komise má určité prvky, které se opírají o společné usnesení parlamentu, rady a komise týkající se agentur a zároveň tam máme pozměňovací návrhy, které zacházejí dál za to společné usnesení a nakonec Tady bych si dovolil podotknout, že některé možnosti, které tam e, nacházíme v tom usnesení, tak v tom návrhu už nejsou. E, druhá záležitost, kterou jsem si všiml. E, společné usnesení má ustanovení, které by se měly týkat všech 14 agentur, kde, a tady cituji společné usnesení, kde máme odůvodněné konkrétní případy. Mezi těmi 40 pěti unijními agenturami, eh, nejvyšší z pohledu eh, rozpočtu i zaměstnanců a která přímo slouží odvětvím průmyslovým a samofinancuje se. Eh, nevím, zda můžeme odůvodnit konkrétní případ tím, kterého se týká společné usnesení a do jaké míry bychom měli zlepšit naši vládu a zprávu. Ehm, nevidí všichni zainteresovaní, že my už se řídíme dobře, že ohym není pokažený, takže není důvod jej spravovat. Vážení poslanci, dámy a pánové, zde nejde, anebo nemělo by jít o nic jiného, než lépe sloužit zájmům vnitřního trhu a zájmům podnikatelů. Nejde o e, předsedu, o ředitele, o exekutivu, i když byste mě udělali e, samozřejmě velikou poklonu, kdybyste e, tím mysleli mě. Ani nejde o název, i když samozřejmě, když si ho chcete změnit, tak eh, možná by bylo dobré jej změnit na nějaký trvalý název, protože každá změna názvu znamená eh, velké prostředky finanční. Změny a nový legislativní balíček budou utvářet schopnosti evropského trhu a i naši schopnost plnit naše úkoly. Eh, samozřejmě, že to vše má význam pro inovaci, růst. Um, IP je v podstatě má vliv na všechno. Vy už jste změnili Evropskou observatoř na agenturu, která se týká duševního vlastnictví. Uh, rovněž jste změnili právní základ. My jsme ochotní dělat více, pokud opravdu to od nás požadujete. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Vy jste skvělí, opravdu jako agentura. Já jsem před pár týdny se podíval na seznam evropských agentur, opravdu je jich přes 40. Eh, Půlku z nich vůbec neznám a kdyby zmizeli, tak si toho nikdo nevšimne. U vás to tak rozhodně není, není žádných pochyb, jsme rádi, že vás máme. Prosím, eh, další řečník. Eh, Pan Ernst, děkuji, pane předsedo. Vy mě opravdu i snadňujete úkol, protože já vlastně se připojím k předřečníkovi. Vážení poslanci, já jsem zástupce Ministerstva spravedlnosti Německa a je, je mě opravdu ctí zde prezentovat pohled německé justice. Německo je obecně zainteresováno na podpoře vnitřního trhu a usnadnění životu podnikům. Proto podporujeme cíl další harmonizace eh, zákonného rámce v Evropě. Zároveň bych však na samém začátku rád podtrhl to, co už zde zaznělo, totiž, že systém obchodní značky a evropský eh, E, úřad pro značky v Alicante e, splnili svůj úkol, jsou funkční a proto by mělo opravdu pouze jít o vylepšování určitých aspektů a zásadní nějaká obdo, obměna nebo oprava není žádoucí. Zároveň samozřejmě je důležité, aby byly chráněny zájmy podnikatelů, kteří se snaží žádat o komunitární značky a národní značky, aby tedy byly vzaty v potaz. Tato rovnováha zájmu mezi eh, komunitární značkou a národní značkou, eh, tam se zatím nepovedla v tom ehm, návrhu komise. Ten a další body jsou též důvodem proto, že eh, návrhy komise zatím byly zavrženy většinou členských států. Někteří z vás možná teď řeknou, ano, členské státy mají námitky, my to známe, to je stará e, známá záležitost, ale ono tomu tentokrát tak není. Já si dovolím osobní připomínku. Já už přes 20 let se zabývám v rámci Ministerstva spravedlnosti unijními záležitostmi, ale takto jednotné zamítnutí návrhu komise jsem zatím nezažil. A to se neomezuje pouze na eh, vládní stanoviska. Eh, v Německu i uživatelé nahlížejí na ty návrhy kriticky, i když samozřejmě se to prezentuje atraktivním způsobem z pohledu eh, poplatku, ale zbytek spíše negativně. Dnes bych si dovolil zde potrhnout následující čtyři body. Ehm, komunitární eh, značka, obchodní značka, ale i ta národní jsou vždy důležitými nástroji pro ochranu duševního vlastnictví, zejména malých středních podniků. To musí být zcela jasně eh, zdůrazněno, jak v nařízení, tak ve směrnici. Eh, to je těžiště mého výkladu a já se k tomu ještě vrátím. Za druhé, různé návrhy komise k snížení eh, poplatků v rámci komitologie, k revizi nařízení o obchodní značce a rovněž směrnice jsou vzájemně na sobě závislé, odkazují na sebe, proto se s nimi musí nakládat jako s balíčkem. Za třetí, návrh pro snižování poplatku je atraktivní pro podnikatele a většina členských států ale má pocit, že je to jasný odklon od toho, na čem čem se unijní instituce dříve dohodly. Nezávisle na tom si ale uvědomujeme, že jelikož máme um, přebytky v rámci úřadu, o, um, který se stará o tuto problematiku, něco s tím udělat ale to by se mělo dít až na konci, když budou vyřešeny jiné záležitosti. A poslední bod. Ehm, poplatky nesmějí být určovány ehm, aktem v přenesené pravomoci, jak si komise přeje. A ehm, návrh, aby se ohym, s ohymem zacházelo jako s jakoukoliv řadovou agenturou, nepodporujeme, zejména jejich přebytky vracet do obecně celkového rozpočtu komise. Přebytky nepocházejí z toho, že by jim komise nejdříve přidělila příliš mnoho peněz. To jsou vše poplatky uživatelů, vlastníků značek a měly by být vynakládány na problematiku duševního vlastnictví. A nyní se vrátím k tomu prvnímu nejdůležitějšímu bodu, totiž význam komunitární obchodní značky a národních značek, zejména pro malé střední podnikatele. Tím, že si přihlásíme komunitární značku, eh, tak si můžeme, když jsme velký podnik, cíleně otevřít celý komunitární trh a ta značka se stává eh, zcela nepostradatelným prvkem ochrany celoevropské. Ale i některé malé střední podniky působí celoevropsky a i pro ně dává smysl se si o takovou značku eh, přihlásit. Ale pro podniky, které působí pouze v rámci eh, jednoho členského státu, je to předimenzování, protože tam jsou vytvářeny nikoli pouze práva, ale i povinnosti tou žádostí. Značka, po té, co jsme ji přihlásili, si vyžaduje určité dodržování právní situace v rámci celé EU, jinak o ochranu přicházíme. Malé a střední podniky naopak se snaží um, být aktivní národně, případně regionálně a nejsou schopny pokrýt, splnit tuto povinnost. Tím, že si zaneseme do seznamu komunitární značku, tak vlastně přichází o ochranu na tom území, kde jim záleží na tom. Zejména u podniků středně velkých to může znamenat eh, citlivé finanční strany a dokonce i ztrátu konkurenceschopnosti. To podle nás by mělo eh, být, eh, tomu by mělo být předcházeno, protože malé střední podniky jsou nejdůležitějšími subjekty na našem trhu, musí být chráněny, nesmí být ohrožovány. Takže co z toho plyne? Právě pro malé střední podniky musí být eh, možné dále za atraktivní a nízký poplatek možné přihlásit obchodní značku na národní úrovni. Vážení poslanci, za zástupci komise pravděpodobně řeknou, v čem je problém. Návrhy komise přece vycházejí z toho, že dále bude eh, existovat i právní institut národní obchodní značky, ale bohužel to není celá pravda. Mnohé z těchto jednotlivých návrhů nových se jsou zacílený na to, že budou upravovat a harmonizovat i přihlášky národních obchodních značek. Zejména poukazují na návrh k článku 4 směrnice, e, v souladu s nímž by v budoucnosti se i u národních značek muselo zkoumat, zda v jiných e, unijních členských státech nemysou nějaké překážky k tomu, aby ta značka mohla být registrována. To je jednak právně nesystematické a pro žadatele i pro národní úřady pro příslušnou problematiku se to váže k nez, s nezanedbatelnými náklady. V, tomto, eh, v této souvislosti by mělo být přepracováno mnoho eh, návrhů. Zmíním se o článcích 4, 5 a 10, jinak se mohu dále vyjádřit ještě v diskusi. Dámy a pánové, zmínil jsem se pouze o několika kritických záležitostech, které sdílí mnoho jiných členských států EU. My jsme přesto připraveni dále konstruktivně spolupracovat a smysluplným způsobem zkusit dospět k systému, který bude fungovat lépe a v zájmu společného evropského trhu. To je samozřejmě cílem nás všech a já mám velikou radost, že se tím můžeme zabývat eh, v rámci konstruktivního dialogu. V tomto smyslu bych ještě, rád, ještě jednou rád srdečně poděkoval za pozvání. Měl bych velikou radost, kdybych to neznamenalo konec výměny názoru, ale spíše její začátek. Eh, děkuji za pozornost. Děkuji, pane doktore Ernste. Jako další paní Susana Asifborg, předsedkyně švédského patentového úřadu. Eh, Mr. Chairman, Děkuji, pane předsedo. Je mi velkou ctí, že tady dnes mohu být a chci parlamentu vyjádřit velkou vděčnost a konkrétně paní Cecilii Wikström za to, že mě pozvala na dnešní zasedání. Než začnu, chtěl bych ještě zdůraznit, že jsem tady dnes ve funkci generální ředitelky švédského eh, patentového registračního úřadu. A názory, které tady budu vyjadřovat, by neměly být chápány jako oficiální švédské stanovisko k návrhu eh, revidovaného nařízení v této věci. Jako důležitá zúčastněná strana, taky, také důležitý bývalý uživatel komunitního systému, se domníváme, že existující právní rámec potřebuje revizi. Obecně řečeno, takováto revize by měla být v souladu s nálezy e, eh, institutu Maxa, Maxe Planka, které jsou obsaženy ve zprávě z roku 2011. Proč? Já se totiž domnívám, že je potřeba eh, doladit a přizpůsobit se stále se měnícímu prostředí a ne, tak jak to navrhuje komise, eh, z velké části přepracovat tyto dokumenty. Já myslím, že pokud něco funguje, není nutné to opravovat. A rozhodně mm, nejsme ve spěchu. Ten systém funguje, funguje velice dobře a když se rozhodneme, že něco budeme měnit, měli bychom ponechat dostatek času eh, tak, abychom mohli provést podrobnou analýzu všech částí návrhu předtím, než postoupíme ku předu. Komisní návrh a také pracovní plán se ovšem odchylují od těchto dvou základních zásad. Když jsem si přečetla návrh, měla jsem dojem, že komise přikládá větší význam politickým otázkám a méně zájmu a jednoduchosti eh, pro uživatele tohoto systému. Zvláště jde tedy o uživatelé, kteří jsou v kontaktu s vnitrostátními orgány, vnitrostátními úřady. Jsou to zvláště malé a střední podniky a když bude tento návrh přijat v současné podobě, já se obávám, že poškodí právě tuto kategorii uživatelů. Dámy a pánové, v souladu s tím bych chtěla trochu skritizovat studii, která byla mm, vytvořena v institutu Maxe Plancka. Navzdory tomu, že 75 uživatelů stále registrují eh, své, eh, své obchodní známky u vnitrostátních orgánů, vnitrostátních eh, úřadů, přesto konzultace byly vedeny zvláště s OHIMem. Oba ty systémy spolu komunikují a když se pozmění jeden z nich, pozmění to celou rovnováhu a ovlivní to také ten druhý systém. V tomto kontextu by také mělo být zdůrazněno, že analýza institutu Maxe Plancka obecně byla podrobná a návrh, který tam byl předložen, byl vyrovnaný a byl také v souladu eh, s jeho zjištěními. Je tedy velice překvapivé, že se komise rozhodla odchýlit se od doporučení tohoto instituce institutu a to takovým způsobem, který pozmění rovnováhu jednak eh, na straně systému zúčastněných stran, ale také na straně eh, vnitrostátních úřadů a ohymu. Člověk by mohl předpokládat, že takto významný návrh bude doprovázen podrobnou analýzou a přesvědčivými argumenty. Bohužel musím říci, že analýza dopadů, kterou předložila komise, je zaujatá. Je to ned- nedokonalý dokument, eh, nedokončený a eh, byl spíše vytvořen pro promoční účely. Systém ochranných známek eh, udělí takovouto známku uživateli a brání ostatním používat stejné, stejné známky. Je to výjimka z obecného pohybu, obecného volného eh, pohybu zboží a takto výlučná práva by se neměla získávat jednoduše a měl, měl by se udělovat pouze v případě, že je to z komerčního hlediska odůvodnitelné. Výlučné právo pokrývající 28 různých eh, území je velice mocným nástrojem a tím pádem se jeho držitel stane také hm, mocnějším. Menší eh, subjekty, malé střední podniky potřebují alternativy, které by jim umožnily posílit si pozici předtím, než vstoupí na širší evropský trh, což souvisí s větším, eh, větší hrozbou nákladnějších konfliktů. Z toho důvodu se nedá pouze předpokládat, že ekonomika Evropské unie bude mít přínos z takovéhoto systému, kdy úroveň poplatků za CTM bude upravena výlučně finanční situací OHIMu. Navíc přebytky ohymu eh, by neměly být převáděny do rozpočtu Unie, ale měly by zůstat tam, kam patří. Také se uvádí, že nebo je jasné, že tento postup povede k nákladům eh, pro členský stát. To, co je uvedeno v návrhu eh, Maxe Planka, je to, že 50% rozdělení těchto poplatků by systematicky odráželo skutečné náklady. Komise navrhuje, aby náklady byly spojené s jednotlivými projekty a tím se ale neplní účel. Komise tím pádem má velkou možnost rozhodovat a měnit programy. Není žádný, žádná záruka o tom, že rozsah i objem bude zane, ponechán na dané úrovni. Podle mého názoru je nad slunce jasnější, že komise nevzplnila úlohu vytvoření právního základu pro spravedlivé eh, rozdělení těchto poplatků v souladu s dohodou z roku 2010. A nakonec mám pochybnosti týkající se vhodnosti také rozsáhle naformulovaných delegovaných aktů. Evropský systém eh, ochranné známky je důležitý, je to dokonce kritické pro mm, dobré podmínky evropských společností a tedy Evropy obecně pro malé i velké společnosti. V kontextu současné ekonomické situace mám pochybnosti o tom, že máme prostor pro přijímání takto rozsáhlého návrhu, pokud to, nepři, pokud to alespoň nebude podpořeno solidní eh, a podrobnou analýzou dopadu. Chtěla bych tedy poprosit Evropský parlament, aby vyslechl kritiku ze strany všech zúčastněných stran v tomto procesu a aby eh, podle toho také jednal. Děkuji vám. Vielen herzlichen Dank. Dann Děkuji. Eh, nyní paní Franklin z IEM. Děkuji, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozvání. Já jsem eh, předsed, předsedající eh, Evropského výboru pro obchodní značky AIM a reprezentujeme Eh, různé firmy, různé velikosti v 21 mm, zemích Evropy. Eh, tyto firmy eh, produkují potřeby, denní potřeby, to znamená, že je velice důležité pro spotřebitele, aby mohli dát jasné informace o tom, o své spolehlivosti, označit a tak dále. Inovace, růst a zaměstnanost eh, závisí také na vlastnictví, včetně značek. Tyto firmy eh, zlepšují možnost výběru a kvalitu života pro evropské občany, čili je velice důležité, aby se jejich rozvoj podporoval. Evropská obchodní značka je úspěšná, úspěšný produkt a e, je to pozbuzením pro e, vytváření e, další harmonizace a tak dále. A dá se říci, že tyto obchodní značky plní svůj účel. Firmy ať už jsou to nadnárodní eh, firmy nebo malé střední podniky, potřebují, aby bylo jasno, aby vše fungovalo včas a nebyrokraticky. Potřebují eh, jasné a efektivní prostředky eh, pro to, aby jejich obchodní značky mohly být chráněny a vynucovány. Community Trademark Office je efektivním prostředkem této ochrany ochranných známek a týká se to také firm, které se třeba o svoji značku chtějí starat pouze v konkrétní zemi nebo v konkrétních zemích. Všechny firmy eh, musí mít možnost registrovat si svoji ochranou známku, buď to na národní úrovni nebo na úrovni evropské. Je tedy eh, v zájmu všech, aby jak OHEM, tak národní orgány fungovaly efektivně fungování těchto Eh, registračních úřadů je výhodné pro všechny a je třeba, aby systém byl zachován, aby dále fungoval ohem, aby byl flexibilní a odpovídal potřebám uživatelů. Eh, uživatelé oceňují transparentnost a flexibilitu tohoto systému, včetně jasných cen. Domníváme se, že prostředky placené za ochranu ochranné známky Eh, musí být využívány právě na tento eh, účel a příslušné služby na ochranu těchto známek eh, musí být efektivní a spolehlivé. Domníváme se, že tyto produkty ve spolupráci OHEMu a národních orgánů budou řízeny efektivně. Domníváme se, že by nemělo docházet k rozpočtovým přebytkům a že by bylo třeba zajistit vyrovnaný rozpočet těchto orgánů, které pokrají pouze, a tomu by měly být přizpůsobeny také výše poplatků. Přebytkový rozpočet určitě žádným způsobem nenapomůže z lepšímu, lepší ochraně obchodních známek. Prioritou OHEMu je a měly by být i nadále jeho základní úkoly, to znamená eh, žádosti, registrace a obnovování obchodních značek, přičemž všechny další úkoly jsou teprve na druhém místě. V současné době existují velké rozdíly mezi obchodními značkami a také mezi jednotlivými orgány. Některé provádí přeskoumání ex officio, jinde se to neprovádí a zrušení značek eh, je možné přímo rozhodnutím příslušného orgánu v některých členských zemích a v jiných je to záležitost soudní. Čili je třeba, abychom měli určitou jistotu a konzistentnost fungování tohoto systému překládané návrhy určitě napomohou eh, společnému konsistentnímu přístupu, ale je třeba ponechat určitý čas, než se podaří realizovat příslušné změny. Združení spotřebitelů, Združení uživatelů eh, se k novému systému eh, vyjadřila a máme k dispozici stanoviska k těmto návrhům včetně eh, předložených pozměňovacích návrhů. Já nemohu hovořit eh, za všechny uživatele, ale ráda bych vás eh, pozbudila k tomu, abyste s nimi sami a se jejich zástupci vešli v kontakt. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď pan Jose Monteo jako další řečník. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedající, děkuji paní Vekström a děkuji vám, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Já se zaměřím na tři body. Za prvé to budou kroky eh, proti mm, falšování zboží, eh, za druhé to budou důvody pro odmítnutí a Eh, a za třetí to budou eh, práva vyplývající z registrované značky. Tak nejdříve tedy, pokud se týče eh, opatření proti falšování a narušování těchto práv. Tak především by mělo být možné Eh, zabránit eh, dovozu eh, falšovaného zboží nebo zboží narušujícího značky. Nicméně zdá se, že zboží, které v malém rozsahu narušuje mm, takovéto značky a značková práva, Eh, se stále častěji dováží a právě je to dáno těmi malými množstvími. To se třeba také týká eh, drobných eh, částí, náhradních dílů a tak dále. Pokud se týče zboží, které jsou pouze v tranzitu, často se stará, stává, že nelegální zboží se právě z tranzitu dostává na evropský trh. Známe příklady z Francie, Německa a Itálie, kde e, jsou, e, respektive tyto země e, slouží jako centra pašování těchto, tohoto zboží na evropský trh. Z tohoto důvodu se domníváme, že držitelé práv by eh, měli mít právo eh, zabránit tranzitu falšovaného zboží, i když eh, toto zboží není deklarováno, že by bylo učeno pro evropský trh. Tento návrh je naprosto zásadní. poněvadž eh, brzy hm, v, bude v platnosti eh, nová celní eh, regulace a zatím tedy toto postihuje pouze zboží, které je určeno přímo na evropský trh. Systém, který máme současně době v platnosti, funguje dobře mnoho let a vzhledem k současným změnám Některé členské země eh, zveřejnily statistiky, podle, které, podle kterých eh, se množství eh, zabaveného zboží za loňský rok snížilo o 40 To jsou důvody, důvody, kterým podporujeme řešení, které domníváme se je v souhladu se závazky Evropské unie bojovat proti eh, zboží, které porušuje práva značek. Druhý bod. A to jsou eh, důvody pro jednoznačné zamítnutí. Funkce národních obchodních značek není úplně stejná jako eh, funkce CDM. My tedy eh, podporujeme to, že eh, CTM eh, má unitární charakter, takže my podporujeme jejich vydávání ve všech jazycích, nicméně nechceme zde způsobovat zbytečnou zátěž. a jde nám o to, aby v příslušné zemi byly uvedeny informace, které budou dostatečně srozumitelné pro spotřebitele a odborníky. Domníváme se, že eh, národní orgány eh, nemohou eh, být, nemohou, že od nich být žádáno, aby se dostali do registru v každé členské země a navíc by to mohlo být eh, v rozporu s eh, právy eh, firem, které prodávají zboží v určité země, ale tato značka není uznávána jinde. Domníváme se, že toto by mohla být ta správná odpověď na otázku cirkulace zboží a služeb v Evropské unii. Také si domníváme, že je zde rozpor s principem koexistence CTM s národními značkami. No a poslední bod se týká eh, práv, které vyplývají z obchodní značky eh, v tom, čemu říkáme test dvojí identity. Eh, v rozporu s tím, co uvádí tento návrh, se nedomníváme, že by toto ustanovení zlepšilo právní jistotu. Spíše si domníváme, že by mohlo dojít k nejistotě v řadě situací, jako třeba v případě, kdy zde máme rozpor článkem 10.3, který umožňuje vlastníkovi značky, aby zabránil Eh, zabránil třetí straně používat tuto značku v komparativní reklamě. Jasné případy eh, falšování zboží, například eh, luxusní zboží, které Eh, se velice liší cenou, čili pokud jsou třeba eh, brýle Gucci nebo Ray-Ban eh, mnohem levnější, spotřebitel tady nemůže očekávat, že toto zboží není falšované. Takže pokud zde zboží je doprovázeno prohlášením o původu, nebo zřeknutí se určité pravomoci či zodpovědnosti, tak eh, je otázka tedy ovlivnění eh, funkce země původu. Já všem děkuji ještě jednou za eh, velice krátké a jasné přednášky. Podařilo se nám trošku naběhnout čas a za komisi zde máme pana Kenika, který nám také rád k tomu něco bude chtít říci. Ano, děkuji vám pane předsedo. Děkuji všem panelistům za zajímavé příspěvky. Rád bych se zastavil u jednoho jediného bodu, který považuji za velmi důležitý. A chtěl bych se k němu jasně vyjádřit takto. Komise neakceptuje to, že by tento návrh byl zaměřený víceméně proti malým a středním podnikům. Eh, právě naopak. Cílem eh, zlepšení dostupu k obchodním značkám pro malé a střední podniky je naopak jádrem tohoto návrhu. Uvedu vám tři příklady na dokreslení. pouhý efekt navržení eh, další harmonizace důležitých prvků eh, v národní legislativě je hlavně pro ty, eh, kteří se neobracejí na úřad v Alicante, poněvadž chtějí prodávat v celé Unii, ale pro ty, kteří chtějí v operovat vedou ve třech členských zemích. A tyto firmy určitě eh, budou mít prospěch s eh, větší předvídatelnosti pravidel v členských zemích. Za druhé, jsou zde osvědčené postupy, které bychom chtěli harmonizovat v Unii a to k tomu patří možnost eh, pro možnost jednodušení administrativy, to znamená eh, rychlejší procesy eh, podávání stížností nebo rušení značek. Čili aby jsme se vyhnuli eh, soudním průtahům, nákladům na právníky a tak dále, tak právě malé a střední podniky těm bude lépe vyhovat, pokud budou moci absolvovat zjednodušený postup, Eh, tak jak funguje už v některých členských zemích. No a v neposlední řadě eh, ten návrh eh, přechodu z systému třítřídního k jednotřídnímu, pokud se týče podávání žádostí, tak to je možnost, které budou moci malé střední podniky využít tak, aby jim to bylo mm, více na míru jejich potřebám, čili Eh, toto jsem chtěl tady říci a já se těším na eh, pokračování debaty s oběma institucemi. Děkuji. Děkuji. Jako první paní kolegyně Wikström, prosím. Děkuji. Děkuji všem panelistům. Nejdříve bych se ráda chtěla obrátit na vás všechny. Pokud byste měli zmínit jednu jedinou záležitost, co podle vás by bylo takovou nejzásadnější inovací v tom reformním postupu? A za druhé, co, pokud vůbec něco, byste rádi viděli v návrhu komise a komise s tím zatím nepřišla? a otázky na představitele uživatelů. Všichni se asi zhodneme na dvouúrovňovém systému. Eh, jednak komunitární obchodní značka, ta CTM a ty národní značky, které budou eh, působit simultánně. Diskuse se spíš soustředuje na záležitost toho, do jaké míry by měly být národní postupy harmonizovány, jakým způsobem a tady bych si ráda vyslechla vaše názory Argument pro harmonizaci takový zřejmý je, že nějaká malá střední firma by se musela eh, obracet se žádosti o několik obchodních značek než o jednou komunikární. Jak byste odhadli, je to běžné mezi firmami a do jaké míry si myslím, že by tady to bylo důležité přijít s nějakým procedurálním pravidlem? A jak všichni víme, peníze jsou um, argumentem nade, nade vše, zejména v této sněmovně. A tady se tedy obracím na pana doktora Ernsta a na paní eh, Sivberg s otázkou na ty obavy, které jste vyjádřili, když hovoříte o tom, jak by se mělo nakládat s přebytkem ohybu. Eh, plně chápu eh, vaši kritiku toho, že by ty peníze měly být navráceny do rozpočtu EU. Vidím vaši logiku, ale na druhé straně se musíme podívat stejným způsobem na tu záležitost z pohledu národních systémů a chtěla bych se zeptat, zda můžete zaručit, že žádné poplatky z národních kanceláří se nikdy nevracejí do rozpočtu eh, vašich států. Je tomu tak ve vašich státech? A dále bych si ráda vyslechla názory jak vaše, tak pana Kampinose k otázce e, toho fondu spolupráce a e, ta povinná a nepovinná spolupráce. Tam se zdá, že všichni jsou pro výsledky té práce, že je podporují. E, a zdá se, že ta povinná spolupráce naráží spíš na určitý odpor. V tom smyslu, že každý národní úřad by musel spolupracovat v těch rozvojových projektech. E, registruju námitku, že by se do toho členské státy neměly povinně zatahovat, zejména e, tím, že už i tak mají člena eh, na nějaké správní radě a tam by se měli mít právo rozhodnout, kterých projektů se budou účastnit. Jak byste řekli, že to v současné době funguje? A co by mě zajímalo, ještě víc, co podle vašeho názoru změní návrh komise v té oblasti? Mám ještě celou řadu dalších otázek, ale zatím je ponechám stranou. Pokud uvidíte, jak běžím, tak to musím jít hlasovat ve výboru Libé v 17 hodin, ale jinak eh, se zájmem budu poslouchat. Eh, ano, omlouvám se, eh, omlouvám kolegyni Wikström, je to příšerný týden, je tady tolik hlasování, zítra bude stejný chaos, tento týden je opravdu strašný, takže vás omlouvám. Ale je to opravdu dlouhá dlouhý seznam otázek. Uvidíme, jak se nám to podaří. Začneme panem předsedou Kampinosem a pak uvidíme, jak to půjde. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu stručně. Vím, že musíme šetřit časem. Paní Wikstrom, je to hodně otázek, všechny jsou zajímavé a já se pokusím na ně odpovědět co nejstručněji. Co je to nejrelevantnější? To byl váš první dotaz. Já tady souhlasím s panem Koningem, abyste pochopila, o čem se bavíme. 600 tisíc až 700 tisíc žádostí na úrovni členských států a srovnáme to s tím, že máme na komunitární úrovni 110 tisíc přihlášek. Takže to jsou ty dva vesmíry, o kterých se bavíme. Srovnáváme 700 tisíce stovkou tisíců. A pokud, pane předsedo, si představíte, že jste firma, ano, firmy už máme samozřejmě, a teď se rozhodujete. Zda si zvolíte eh, mezi komunitární a národní obchodní značkou, tak to, co říká pan Koning, je pravda. Vy byste neměl být eh, motivován výkladem práva, různými právními systémy, případně rozdílem týkajícím se kvality Eh, celý, eh, celého procesu, toho podávání žádosti. Tady je jediný vnitřní trh. Pouze by se to mělo řídit, to vaše rozhodnutí, mírou ochrany, kterou si přejete. A tím ví, čím více pouštíme do problematiky té eh, směrnice, tím lepš, lépe by měly sloužit spotřebitelům. Takže to je první věc. Co tam zatím schází? Tady si myslím, že komise opravdu se zhostila svého úkolu dobře. Je to vyrovnaný přístup, eh, praktický a zároveň stižádostivý. Ale ten přístup je správný. Rozjeli jste debatu. Já jsem si přečetl eh, v dokumentu eh, IAM velice zajímavou záležitost, AIM tedy to je paní Franklin. Eh, pokud bychom se tím měli řídit, tak bychom eh, zvedli laťku ještě výš eh, v tomto ohledu. Ale zajímavé to je. A nyní to, že peníze jsou argumentem nade vše. V tom máte, paní Wikström, pravdu. Ale já, pane předsedo, se dotknu dvou témat v té oblasti. Za prvé, já vidím tu rovnováhu v tom návrhu komise z pohledu přístupu. Tady se to říká, Samozřejmě se to můžete snažit ještě lépe zajistit. Přebytky OHIMu. Nejdříve musíme odečíst jeden rok výdajů, protože tam by měl být rezervní fond, který si nikdo nemůže rozebrat, který nemůže být nikde převáděn. Za druhé, stejně jako s tou unijní observatoři a s těmi databázemi, musíme se podívat na další činnost, které by se ohem opravdu mohl zhostit. My máme potenciál sloužit lépe a na základě právě návrhu komise a parlamentu byste nám mohli přidělit více úkolů. Um, paní uh, Eh, Köning, Tam pan eh, komisař Barnier, eh, paní komisařka říkali, ano, že by je zajímalo například certifikace potravin, certifikace jiných záležitostí na nás. Takže tam zatím se provádí studie a po proveditelnosti těch nezemědělských indikací původu, to vás může zajímat, když budete vyjednávat s Indií nebo s jinými regiony. Takže podívejte se spíš na ty další aktivity, které byste rádi, abychom se jí zhostili, než abyste nám odebírali peníze. Máte velký, eh, velkou míru toho přebytku a porovnáváte to s tím, co dělají jiné agentury pro duševní vlastnictví. Ale pokud, pane předsedo, ještě tam nějaké peníze zbydou, tak logické je, že by to mělo jít navráceno do unijního rozpočtu. Jsou to unijní peníze, ano. Možná narážím na nesouhlas eh, s kolegy, kteří sedí eh, po mé pravé ruce, i když nemusí být pravicový samozřejmě v tom případě. Ale je to logická záležitost a otázka paní Wikstrom je velice případná. Podívejte se například na Američany. Ptáte se, kolik zemí, kolik úřadů nás může ujistit o tom, že E, ty peníze, které dostávají, jsou u nich jisté. Tam najdete odpověď, pane předsedo. Zda opravdu vždy zůstávají v jejich vlastních rukou. A poslední otázka. Tady si myslím, že návrh komise je vyvážený i e, z pohledu spolupráce. Možná si některá slova vykládáme jinak, každý, ale když tady je pan Kuning, tak to řeknu hned. Pane předsedo, my spolupracujeme na konverzním projektu, 18 projektů, mnohé už byly uvolněny, členské státy už dostali zaplaceno za služby, které například na základě těch ukazatelů výkonnosti provedli pod dohledem různých odvětví. Takže to, co nyní máme v těch ustanoveních, eh, v tom návrhu komise, to už jsou plody té práce. Ale samozřejmě, pokud jsou obavy o určité formulace, Netroufnu si hovořit jménem komise, ale dokážu si představit, že pokud komisi jde právě o to, to ještě trochu vybrousit, tak s tím by problém neměl být, ale i zde se domnívám, že je to správný přístup. Takže závěrem, pane předsedo, já mám trochu jiné obavy, ale na ty se paní Wikstrom neptala, takže tam už je nebudu opakovat, protože jsem nebyl osloven v té věci. Děkuji. Děkuji. Já se rovněž pokusím odpovědět pořadě na všechny otázky paní Wikström. První otázka, paní poslankyně, z vaší strany, co bych považoval za nejdůležitější ustanovení? No, já to mohu pojmout ať už v pozitivním nebo negativním smyslu. To, co je tam nejlepšího a co podle nás eh, odporuje tomu, čeho se snažíme dosáhnout. Začnu tím negativním to, co systému odporuje, to vidím jako článek 4 odstavec 2 eh, té směrnice. Tam se hovoří o tom, že při zapsání národní obchodní značky se musí dát pozor i na to, zda nevyvstávají překážky potenciálně i v jiném členském státě. To je nesystémové, to je systému odporující. Pokud já si například ve Švédsku, tady si dovolím vzít příklad vaší země, pokud si registruji značku u vás, tak je zcela nezajímavé, zda v Portugalsku, v Německu by případně mohly vznikat překážky při registraci té značky. Samozřejmě, že to je úplně jinak, když si žádám o komunitární obchodní značku. Tam se to musí týkat všech zemí ale nemá cenu to uplatňovat u žádosti o národní značku. Je to nikoli pouze nesystémové, vznikají další náklady, jak u žadatele, tak i u toho národního orgánu pro obchodní značky, který by to musel ověřovat. Článek 10 směrnice, i ten je nesprávný systémově. Když se hovoří výhradně o funkci původu, to je odborné téma, ale zatím to není slučitelné s dosavadní judikaturou a zákonnou úpravou pro značky. A nyní nejdůležitější pozitivní prvky za prvé, právní základ eh, v celé EU bude harmonizován. A další pozitivní věc spočívá v tom, že možnosti eh, pro právní eh, pomoc budou naformulovány elegantněji, lépe, tam rozhodně nemůžeme odporovat tomu. Ale harmonizace národních zákonodárství nemůže být vnímána jako prioritní jak už jsme řekli, důležité je pro malé střední podniky, které se hlásí o národní obchodní značku, ale třeba chtějí obchodovat i ve tři, čtyřech nebo eh, šesti zemích. Tady v praxi to ale se nebude vyskytovat až tak často, protože to už upraví cena. Podívejte se na to, jak je drahé například si něco v Alicante registrovat. 740 euro se počítá, že to bude stát. A pokud národní značka stojí 200 až 250 eur, tak je pro ten podnik jednoduše propočítatelné si vypočítat, že by se jim nevyplácelo si registrovat šest národních značek. Takže to je kroku předu eh, vytvořit jednotný právní základ. Ale nesmíme přeceňovat význam eh, tohoto novum. Další bod. Otázka paní Wikström týkající se důvodu, proč by měl být ten přebytek ohymu nebýt navrácen do eh, komunitár, do rozpočtu komise. Když přece ve srovnatelné situaci eh, u členských států se to vrací eh, do národního rozpočtu u toho úřadu. V Německu přiznávám, že tomu tak je a zároveň musím potvrdit, že se od samého začátku pokoušíme dodržovat rovnováhu a není cílem federální německé vlády se obohacovat na úkor uživatelů značek. Nejsou ale to přebytky té míry, jako máme v Alicante. A druhá záležitost. Samozřejmě můžeme se bavit o všem, ale obtížné je uh, změnit systém, který už je zaběhaný. Doposud ta pravidla byla jasná. Eh, Ohym má přebytky a vrací se to částečně národním úřadům pro obchodní značky. To ale se vlastně nikdy nestalo a kromě toho bylo jasné, že ty peníze se používají k spolupráci v oblasti duševního vlastnictví a dále tato sněmovna, tato sněmovna společně společně s Evropskou radou před rokem a půl se dohodla na směrnici, eh, která jasně zvýšila pravomoci um, observatoře v Alicante, eh, boj s piráctvím, pozorování trhu v Evropě, obecný cíl podpory ochrany duševního vlastnictví. To všechno jsou úkoly, které byly uloženy HIMu a my bychom spíš hovořili proto, abychom byli tady konzistentní, když už jsme začali vycházet z tohoto pohledu dopředu a nikoli jednoduše došli k závěru, že se ty přebytky eh, budou eh, jinak eh, vynakládat. A nyní spolupráce. spolupráce. Zda jsme spokojeni. Ano, z německého pohledu jsme spokojeni, ale zároveň nicméně musíme jasně říci, že Německo není touto spoluprácou, spoluprací zasaženo významně. My jsme zatím se neúčastnili, byly to spíš malé členské státy, které kterým prospěla eh, tato eh, spolupráce i z pohledu ehm, čísel. Ochrana duševního vlastnictví, eh, pokud má být prohloubena v rámci EU, my jsme ale připraveni dále podpořit i toto opatření. Pokud by to mělo být příkladem například celoevropské solidarity anebo vůle spolupracovat, to už je jiná záležitost, ale zároveň ten současný systém nám připadá velice funkční a správný. A poslední otázka, a paní poslankyně Wikström, pokud jsem ji správně pochopil, co by se změnilo, kdyby návrh komise byl přijat v té stávající potobě parlamentem a radou. No, za prvé bychom měli tady povinnost spolupracovat, což je problematické. Důvod, obsah toho, té dohody o spolupráci by pak byl stanovován komisí a mohlo by se jednoduše stát, že nebude ani 100 každý státní úřad naplnit tu spolupráci a zároveň ji bude povinen, pokud mu to teda Evropská komise uloží. A pak ještě máme země, kde část toho přebytku z Alicante dostanou a e, pokud tedy nedostanou přebytek z Alicante, tak by si to museli sami tu povinnou spolupráci financovat. Takže tady je to velice přísné, mnohem přísnější, než se původně čekalo a my bychom se spíš eh, vyslovili pro ponechání stávajícího systému. Paní poslankyně, doufám, že jsem dobře zodpověděl všechny vaše otázky. Pokud uh, Eh, jsem na něco zapomněl, tak mi to prosím připomeňte. Děkuji, děkuji, pane doktore. Dále paní eh, předsedkyně a vsi. Děkuji. Já také se pokusím odpovědět na všechny otázky, které zazněly. Začnu jedním aspektem, který nejvíce eh, vyčnívá z celého toho návrhu. Řekla bych, že návrhy týkající se harmonizace jsou velice vítané. To znamená, že je tam v tom návrhu také řada pozitivních věcí a to bych měla zdůraznit. Podle mého názoru to jsou ty nejvýznamnější části návrhu. Do jisté míry se mohu přidat k tomu, co právě uvedl německý kolega. Co tam ale chybí? Myslím, že by se komise měla více zaměřit na malé a střední podniky, na národní malé a střední podniky, tedy ty, které nikdy nebudou zvažovat eh, to, že by vstoupili na evropský trh, tedy ty, které budou působit pouze ve své zemi a nemají žádné přání ani potřebu z toho národního systému vycházet nebo ji nějak přesahovat. Také si myslíme, že komise se nezaměřila dostatečně na potřeby těch národních uživatelů, těchto národních uživatelů, těch velice malých společností. Pokud bych si něco měla přát, tak právě toto. Tedy to, že by se komise měla více zaměřit na malé národní podniky a malé střední podniky, tedy, tedy národní střední podniky, tak, aby měli situaci jednodušší, aby mohli použít eh, nebo podat žádost pouze ve své zemi, někdy i lokálně, tak, aby nebylo nutné se ujišťovat o tom, eh, že neporušili předpisy nebo nemuseli zjišťovat, že někde ve 28 eh, členských státech existuje ochranná známka, která by mohla bránit udělení jejich ochranné známky, kterou navíc budou používat pouze velice omezeně lokálně v té své zemi. Dále otázka prostředků. Peníze, to je vždycky důležitá věc, jak víme, a plně souhlasím s tím, že finance by měly zůstat v tomto systému. Měly by být k dispozici k tomu, aby podporovali a pomáhali při harmonizaci, ale také při vytváření systému jako takového. Při vytváření nástrojů a možná také znalostí a vědomostí. Vývoj nástrojů by byl přínosný pro všechny uživatele, tedy pro ty veliké, veliké evropské podniky a i tedy mimo Evropu, ale také by byl ku prospěchu malým a středním podnikům. Těm, které chtějí buď eh, získat národní registraci ochranné známky nebo evropskou registraci známky. Pokud budeme peníze využívat tak, jak je využíváme v současné době v rámci projektů o spolupráci za účelem vývoje nástrojů, které budou zjednodušovat to žádost podává, podávání žádosti, tak v tom případě si myslím, že by to bylo skvělé tak bychom je měli používat. Také bychom je měli používat eh, k šíření povědomí o významu eh, duševního vlastnictví obecně, ale my tady hovoříme o ochranných známkách, takže se omezím pouze na ně. Toto je důležité také pro inovaci a růst evropského trhu a vlastně všech zemí v EU. Finance by tedy rozhodně měly zůstat v systému a já si myslím, že jsou možnosti, jak to zajistit, tak aby byly použity za tímto účelem a ne za jiným. Také jste měla otázku, která se týkala projektu o spolupráci. To, jak tyto projekty jsou vytvářeny nyní, podle mne velice dobře fungují. My jsme ve srovnání s německým kolegům pouze velice malý úřad a domníváme se, že projekty o spolupráci, které máme my, fungovaly velice dobře. Nyní otázka, zda by měly být povinné či ne. Někdy je velice obtížné, aby malý úřad mohl zajistit, že máme dostatečné zdroje. I když za to, co děláme, jsme placení, nemusíme mít nutně zdroje k tomu, abychom, abychom prováděli všechno, co se po nás žádá. Takže kdyby to bylo povinné, pro malé úřady by to mohlo situaci zkomplikovat. Myslím, že vše v současné době funguje a my se rádi účastníme těch projektů, které jsou podle nás důležité pro nás samotné, zemi a také uživatele systému, kteří pochází právě z naší země. Myslím, že jsem pokryla vlastně už všechny ty otázky. Pokud ne, tak eh, ráda případně odpovím na to, co jsem zapomněla. Děkuji. Thank you. Um, I'd like... Děkuji vám. Já bych se ráda vyjádřila k otázce malých a středních podniků. Plně souhlasím totiž s tím, co uváděla komise, tedy s tím, že podle mne v tom návrhu není nic proti malým a středním podnikům. Já zastupuju malý podnik, spolupracuji s řadou malých a středních podniků a z toho důvodu si myslím, že mohu v této souvislosti fundovaně hovořit. Když mluvíme o malých a středních podnicích, musíme zvážit také to, že nebudou malé na věky. Chtějí růst. Možná, že některé z nich jsou malé ze své povahy, například kadeřnice někde na malém městečku, která se ani nechce expandovat a my jim samozřejmě situaci nechceme komplikovat, ale měli bychom se zaměřit do, budoucna a snažit se zjistit, eh, jak by tyto malé střední podniky mohly růst. Samozřejmě některé z nich nebudou přímo žádat o CTM, protože nemají takto velké ambice, budou se spíše zaměřovat na své vlastní území a nechtějí eh, se potýkat s úplně jinými systémy. Nechtějí se věnovat eh, tomu, co se tady děje, jaké jsou jejich práva a co musíme dělat. Je důležité, aby toto bylo uznáno. Také musíme mít na paměti to, že CTM je jednotný systém, který pokrývá všech 28 členských států a není možné, aby všichni uživatelé, kteří žádají o CTM, také e, eh, CTM dostali. Může se to, ten proces někde zablokovat a v tomto případě velké podniky, i velké podniky si mohou obracet na národní úřady. Takže toto bychom měli mít na paměti. Je to časově i finančně náročné, je důležité také získat informace a nejde tedy pouze o cenu jednoho systému versus toho druhého. To je malý faktor. Je tam ještě řada celých dalších věcí, komunikace s eh, držiteli práv a tak dále. Takže ta cena je pouze malý, malá součást. A my tady chceme vytvořit systém, který bude dobře fungovat pro všechny a který eh, malým a středním podnikům nabídne perspektivu růstu do budoucna. Malým a středním podnikům tedy musíme pomoci. Dále, k tomu, co bychom chtěli eh, v návrhu mít. Podařilo se nám identifikovat eh, řadu věcí, které se nám líbí. Myslím, že většinu toho, co je tam obsaženo, můžeme podpořit. A pokud je k té jedné hlavní věci, podle mne je to ten tranzit. Protože mám pocit, že v této věci se ubíráme zpět. Chceme vytvořit systém, který bude postupovat vpřed. My jsme měli systém tranzitu, který už asi 30 let velice dobře fungoval, nezaznamenali jsme žádné větší problémy, i když z milionu případů se znamenalo několik málo případů, kdy celní orgány um, provedly nebo do, udělali chybu. Došlo ke spoždění zadržení toho zboží na několik dnů, ale to by nemělo ovlivnit náš názor na to, co potřebujeme celkově. Pokud nebudeme výrobky blokovat na hranicích, dostanou se potom do 28 různých zemí a pro eh, majitelů ochranné znač známky už nebude možné to potom uh, ovlivnit později. Takže to je to, co jsem chtěla k této věci říci. Já děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že musíte odejít, paní uh, eh, Malstromová, takže se, paní Vikstromová, pardon, takže se pokuří, pokusím hovořit stručně. Za prvé, chci říct, že návrh komise je podle mého názoru opravdu obsáhlý návrh. Je tam celá řada pozitivních věcí. Je to moderní text, text, který globálně můžeme podpořit. Pokud bych se měl zaměřit na ty méně pozitivní aspekty, musím říci, že tady, že mě tady překvapil nesouhla, nesouhlad názorů mezi velkou průmyslovou zemí, jako je Německo, a velkou skupinou L'Oreal. Protože přesně ty věci, které zmiňoval uh, zástupce německého ministra, jsou ty věci, které my považujeme za nejvíce negativní. Konkrétně se jedná o omezení eh, na původ v té definici, dále povinnost členských států posuzovat eh, distinktivnost, odlišnost jednotlivých eh, značek, to považujeme za negativní. Pokud je o pozitivní aspekty, samozřejmě nemohu popřít to, že jich tam celá řada, ale zmíním pouze jednu věc a sice snaha o boj proti podvodům. To jsou články 10, 4 a 5 směrnice a nařízení. Pokud je o přebytky finanční, L'Oreal je podle mne hlavním eh, subjektem, který používá tento systém, takže my samozřejmě hájíme systém eh, ochranných známek. Také hovoříme v určitém slova smyslu o našich penězích, tedy financích naší skupiny. Pokud dovolíte, opravdu bych tedy chtěl, aby tyto přebytky byly použity eh, ve prospěch duševního vlastnictví obecně v Evropě. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. Zum Schluss noch einmal Ještě jednou paní kolegyně Wikström, aby nám to shrnula. Ne? Jak už jsem řekla, já musím odejít a jenom bych chtěla ještě poděkovat všem za to, že přišli a Eh, možná, že eh, kolegové budou mít ještě další otázky. Nicméně, já bych chtěla zdůraznit jednu věc, eh, a to je jeden bod z mé zprávy, a sice potřebujeme, aby náš duální systém dobře fungoval, tedy národní systémy v souvislosti s ohem v Alicante. Čili je třeba pracovat na harmonizaci těchto dvou a já mohu slíbit, že e, předložím pozměňovací návrhy tak, aby to e, fungovalo ještě lépe. A teď e, musím tedy na hlasování ve výboru Libe. Děkuji vám a uvidíme se zítra. Děkuji, vidím, že další otázky nejsou, takže já děkuji všem našim expertům. Eh, bylo to velice užitečné, děkuji také komisi. No a můžeme přejít k dalšímu bodu. To, nebude to bod číslo 7, kolega Zvěvka požádal, abychom ho eh, přeložili na zítra, poněvadž on eh, také musí hlasovat někde jinde. Takže teď přejdeme k bodu číslo 25. 25 a to bude zpráva paní Regnerové na téma zlepšení soukromého mezinárodního práva. Děkuji, pane předsedo. Já bych ještě před debatou o pozměňovacích návrzích chtěla připomenout, proč tato iniciativa a proč sotva po dokončení prací na Bruselu 1 se vracíme k tématu Brusel 1. Situace je taková, že komise svého času eh, v době, kdy eh, probíhá legislativní proces související s Bruselem AN, eh, zvolila metodu recastu, čili přepracování. A tato, tato metoda má velice úzký a jasně stanovený rámec. Já teď ještě eh, chvíli počkám, než eh, sál opustí všichni účastníci zajímavého slyšení. Takže abych to ještě jednou zhrnula. Brusel 1 jsme uzavřeli co do legislativního zpracovávání a teď už máme opět novou legislativní iniciativní zprávu k Bruselu 1. Proč? Komise eh, v souvislosti s Bruselem 1 eh, zvolila metodu recastu, tedy přepracování, což eh, je metoda, která je vhodná pro Eh, různé eh, směny. A mm, de facto ten rámec je zúžený, či nelze měnit eh, ledacos a nám šlo tenkrát o to, abychom měli soud příslušný pro pracovní spory. Tedy proč Ehm, my jsme v této souvislosti už měli několik případů, které řešil Evropský soudní dvůr a podle mého názoru, v souladu s názorem mé frakce, by bylo dobré, aby eh, bylo eh, speciální soudní místo, a sice, aby se to řešilo v každé zemi tam, kde dochází k pracovním sporům. V průběhu legislativního procesu k Bruselu 1 Komise zdůrazňovala, že to nelze v rámci metody Ricastu. A to je mi velice líto, poněvadž my jsme se tímto tématem zabývali při vyjednávání, tak jako e, s dalšími tématy, ale toto téma jsme tedy nemohli dotáhnout do konce. Ve stanovisku, které podal výbor pro zaměstnanost, se konstatovalo, že Eh, takovéto soudní místo musí být zřízeno, čili výbor pro zaměstnanost je pro tuto myšlenku. A proto jsme jako právní výbor se rozhodli eh, sáhnout k iniciativní zprávě. Bohužel to není legislativní iniciativní zpráva, ale je to iniciativní zpráva, která žádá právě toto. Mám zde pozměňovací návrhy, které jste byly podány a mám tady k tomu eh, otázky na pana předsedu. Takže tuto hlav, tento hlavní požadavek eh, se zde už objevuje, to znamená, to je ten, eh, to soudní místo, ale pak je tady ještě řada dalších pozměňovacích návrhů, kde bych potřebovala další vysvětlení. A sice v bodech zdůvodnění například v F a e, ještě potom v dalších následujících bodech, e, žádám, aby, aby ten soud měl mít co nejbližší vztah k důvodu, e, k důvodu žaloby. Toto je nyní vyškrtnuto a mě by zajímalo, proč. Prostě ten důvod eh, zabývat se tímto tématem, to je vždycky otázka konzistence s Bruselem 1, co nejbližší eh, vazba či souvislost, ochrana nejslabší strany a tak dále. A dále mám ještě otázku k bodu zdůvodnění G. Možná, že je to jenom formulace. A sice tady se říká, že by měly být vydány pokyny nejenom pro eh, pracovní spory, ale také pro všechno, všechny postupy, které způsobují finanční, eh, finanční škody. Čili prostě my eh, chceme, aby tedy opatření vyplývající z pracovního boje, aby se nepovažovalo za přestupky nebo trestné činy. Čili eh, toto jsou moje otázky. Ano, děkuji. Ještě se ptám, jestli se někdo další hlásí do debaty. Ne, takže v tom případě odpovím já. Ne, ještě pan Stojanov, takže prosím, pan Stojanov. Děkuji. Eh, měl bych otázku. Eh, možná není nějaká profesionální nebo expertní, ale eh, pokud se týče toho příslušného soudu, eh, co to přesně znamená, když vy hovoříte o soudu, který je, má nejbližší vazbu, eh, tak já nevím, možná to je soud, který má co nejbližší vztah k pracovnímu právu, nebo nevím, k čemu, co to vlastně znamená tento pojem. Eh, dobře. Eh, my tady pracujeme s různými principy. Eh, důležité je zajistit koherenci příslušnosti. Uvedu na příkladu. Jestliže v přeshraničním sporu. Dejme tomu, máme německý soud a je to otázka, která se týká italské problematiky, tak je samozřejmě eh, jasné, že německý eh, soud bude fungovat podle práva německého. Nicméně eh, v rámci tedy IPR Eh, eh, by to znamenalo, že se také německý soud musí zabývat italským právem a používat italské právo. Kromě toho, tady máme případy a tady já se odkazuji na slabší stranu sporu a eh, to je třeba případ, kdy německý soud nemůže rozhodovat na základě německého práva, prodněvač Eh, situace musí být jiná, aby se vyšlo vstříc té eh, slabší straně. Takže třeba, aby si pracovník mohl vybrat eh, mezi německým a italským právem. Čili v zásadu je třeba tyto principy respektovat vyváženým způsobem, vyvažovat je proti sobě. Nicméně tendence je taková, aby a to se samozřejmě může eh, měnit, eh, mohou, může se eh, měnit místo soudu nebo jiné konstelace. A prostě jde o to, aby v zájmu ochrany slabší strany se provedly změny v Bruselu 1. Třeba ještě další příklad. Na společném trhu to dneska vypadá jinak než před lety nebo před desítkami let. Eh, mobilita nyní diktuje to, aby eh, firmy fungovaly po celé Unii, také pracovníci eh, mohli migrovat po Unii a A teď tady máme strany například pojištění a tak dále, čili Eh, já na tomto příkladu eh, těch eh, pracovního boje, případně změny podmínek v individuálním pracovním právu, tak o to tady jde. Tak nyní já se k tomu tedy pokusím něco říci, ale ještě se tím budeme zabývat později. My jsme se informovali u komise a tam převládal názor, že ten problém, tak jak ho zde popisujeme, v této podobě neexistuje, poněvadž se očekává, že soudní dvůr se stejně těmito principy bude řídit. Eh, my jsme de facto této eh, iniciativní zprávě eh, formulovali naši představu interpretace s tím, že by to možná mohlo jaksi pomoci. Případně ta interpretace eh, by mohla být, eh, mohla být eh, pravděpodobná. A jde o to, abychom se nedostali do soudní nouze. Druhý bod, a o tom skutečně můžeme debatovat, je otázka přestupku. Tady, ten eh, pojem přestupek tady možná není úplně správně použit, ale jde o jednání, které není v souladu s právem. Eh, bohužel ten eh, přestupek, ten je trošku zavání kriminálním právem, ale jde v podstatě o činnosti, o aktivity, které nejsou v souladu s právem a mohou způsobit škody. E, také pracovní bojstávka může být legální nebo, nebo e, nelegální. Čili jestliže pracovní protesty e, jsou nelegální, tak skutečně mohou, mohou tedy způsobit škody. No takže z toho jsme vycházeli při této formulaci. Já nevím, jestli i e, by se to mohlo nějak přerušit jinak nebo změnit nějaký pojem. Čili o to tady jde, ale určitě v rámci přípravy hlasování se o tom budeme bavit se zpravodajkou. Dobře, ještě něco k tomu někdo má? Ne, ještě paní eh, zpravodajka. Jen stručně, já tedy doufám, že se nám podaří tedy trošku postoupit do eh, předu. Možná bych ještě připomněla jeden argument, takovéto návrhy eh, tady nejsou prostě jen tak, ale třeba z důvodu, eh, kdy tedy dochází k tomu forum shoppingu, takže eh, prostě vybírání tedy práva, právního rámce. Prostě, aby to nemohlo být zneužíváno proti slabším stranám. Dobře, děkuji, tím končíme bod číslo 25 a dostáváme se k bodu číslo 9, to je zpráva pana kolegy Stojanova, prosím. Děkuji, pane předseda. Jedná se o stanovisko k podmínkám vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia výměných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au pair. To je stanovisko Libe. My jsme už měli výměnu názoru v našem výboru a já jsem už většinu svých názorů vlastně k tomu sdělil. Je mi líto, že paní Wikström, která je zpravodajkou, tou vůči hlavní zpravodajkou právě ve výboru Libe tady nemůže být u e, tohoto kolečka. Protože ona, jí tedy velice záleželo na tom, aby se vůbec ta výměna názoru uskutečnila. Všichni tedy pracujeme téměř překotně a jak já jsem k tomu přistoupil. Snažím se zabývat hlavně eh, pozměňovacími návrhy eh, té směrnice, toho návrhu směrnice, která je rovněž přepracovaná mimochodem. A nejde spíš nejde o veliké zásadní změny, jedná se spíš o drobnější změny, které by se měly zavádět a spíš by se vše mělo tak dát lépe dohromady. E, proto doufám, že budu schopen vás seznámit se svým přístupem. Když tedy jsme si tehdy sdělovali své názory, tak to mohu zopakovat, že i když celkově nemám až tak silné názory, tak u určitých věcí ano. A zdá se, že přece jen tam můj přístup nebude akceptován jednotlivými kolegy, proto se snažím přijít s něčím, e, co bude přijatelnější. Těch pozměňujících návrhů není až tolik, proto je budu schopen vlastně projít. První, ten zaručuje, že členský stát si podrží kontrolu nad zneužíváním toho, že by se určitý jedinec mohl podávat za příslušníka některé z těchto kategorii. Dám vám příklad. Před dvěmi lety vypukl v Bulharsku obrovský skandál, když se ukázalo, že se udělují sfalšované diplomy tureckým studentům. A ti Turci přijíždějí do Bulharska jako studenti a oni zaplatili deseti až dvacetinásobně vyšší studijní poplatky ve srovnání s Bulhary a ve srovnání se studenty z unijních zemí. Ale potom ten turecký student nedocházel na přednášky, ale přesto mu byl vydán diplom. A mimochodem reagovaly na to i turecké úřady, což vedlo k tomu, že se nám snížil počet takovýchto žadatelů. Takže to je jeden ze způsobů, jak může někdo zneužívat té příležitosti, že může studovat v nějakém členském státě. A to navíc může opakovat. Může jet nejdříve do jednoho, do druhého a tím, že už se dostal do toho prvního členského státu, tak se mu jakoby otevřou dveře do těch dalších. Takže ten první členský stát, to bude takový můstek, z něhož se může přeskakovat aplikovat do dalších českých států, takže to musí být vzato v úvahu jako jedna z možností, kde ten členský stát, který začne mít nějaká podezření, by měl mít možnost zasáhnout. Takže to je takový eh, konzervativní přístup. Druhý pozměňovací návrh. Tam se snažíme uchovat ten původní text té směrnice, protože tam to dává členským státům lepší flexibilitu. Pozměňující návrh číslo 3. Tam se zabývám konkrétní situaci. Když jsme eh, s paní Wikström se o tom bavili, eh, když jsme si začali vysvětlovat, Eh, podstatu těch kategorií, například v čem spočívá práce pair, nebo vůbec institut pair. Já jsem na ní nevěřícně zíral, protože já vlastně vůbec nevím, v čem koncept pair spočívá. Totiž existence OPR platí pouze pro určité země a e, v Bulharsku je zcela neznámá, bulharský právní systém ten institut nezná, právní tradice není schopna si s tím poprat. Takže proto jsem si dovolil k tomu říci, že v některých zemích se nemůže čekat, že bude udělován tento status, protože něco takového vůbec neexistuje a ty členské státy by neměly být povinně zatahovány do harmonizace něčeho, co u nich vůbec není. Například u oper. My jsme ochotní harmonizovat například zákon o pomluvě eh, v jsme známým zákony a tak dále. Ale například práce bez pracovní smlouvy jenom za e, odměnu v formě ubytování a stravy neexistuje a byla by ilegální v Bulharsku. Pak máme pozměnící návrhy 4 a 5. To vás může zajímat. Tam jde o zvýšení právní ochrany a případně e, poplatky, které musí ti jedinci uhladit, uhradit, když se ucházejí o právo pobytu v EU, v některé zemi. A tam se snažím zavést minimální a maximální výši těchto poplatků. To byla záležitost, kterou se právě výbor zabýval, že tam nejsou stanoveny, že by neměly být tedy stanoveny nějaké definitivní částky, ale spíš určité pásmo. Další věc. Reakce na žádosti o vstup do EU a lhůty, v jejich rámci by měla být udělena odpověď. Stejně jako právní ochrana v případě toho, že někdo vůbec odpověď na svou žádost neobdrží. A poslední pozměňující návrh, ten se váže na určité požadavky týkající se vysvětlujících dokumentů pro případ, jak bych to řekl, když existuje oprávněný důvod se domnívat. Já si myslím, že něco tak obecného by nemělo mít místo v tomto dokumentu. To, že někdo má za to odůvodněným způsobem. Vše v rámci toho právního aktu by mělo být konkrétnější, totiž odůvodněné podezření, to dává prostor pro různý výklad, takže já tady spíš přicházím s návrhem toho, aby toto úvodní ustanovení bylo vyškrtnuto. A poslední věc, rozšíření oblasti působnosti jedné z právních definic, totiž um, osoby samostatně vydělečné činné či osoby v rámci svobodných povolání. To je obecně to eh, k čemu jsem se chtěl vyjádřit. Eh, budu se tou zprávu zabývat i v průběhu léta. Beru to velice vážně, protože chci dospět ke kompromisu. A proto se budu snažit potlačit vlastní názory a snažit se přijít na kloup tomu, jak to nahlíží výbor, abychom se dopracovali k nějakému rozumnému výsledku. Děkuji, pane kolego Stojanové. Hlásí se někdo k tomu? Nezdá se. Dobrá. Lhůta pro pozměňovacích pozměňovacích návrhů je 3. září. Ano? Správně jsem to pochopil. Výborně. Takže přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Bod číslo 11, to jsou poplatky za kopírování k soukromým účelům. Paní kolegyně Kastex, prosím. Euh, euh, euh, ano, dnes tedy proběhne první výměna názorů o zprávě z vlastní iniciativy, která se bude týkat poplatků za kopírování k soukromým účelům. Jak jistě víte, tato zpráva následuje po zprávě pana Vittoriniho, o kterou požádala Evropská komise. Pan Vitorino byl na našem výboru, aby mohl odprezentovat eh, svoji zprávu a vyjádřit se k ní. Viděli jsme, že pan Vitorino byl mm, nebo nebyl, byl už méně kategorický, eh, pokud šlo o zrušení poplatků ale souhlasil s tím, že bylo nutné zapracovat určité změny a možná přistoupit k harmonizaci v této oblasti. Já se tedy zapojím do vypracovávání zprávy, nebo slibuji, že vám předložím zprávu na toto téma a ve zprávě se zaměřím na tři hlavní osy. Na jedné straně se budu věnovat tomu, jak poplatek za kopírování k soukromým účelům, což je způsob eh, odměňování umělců a jeden ze způsobů financování a financování kultury a jejího šíření, s čímž souhlasí většina členských států s výjimkou tří, nás vede k tomu, že se tedy zaměřujeme na tento model. Vycházíme tím pádem z něčeho, co je víceméně členským státům na úrovni EU společné. Zaměříme se tedy na to, co můžeme uchovat eh, z již existující zásady, i když samozřejmě víme, že je nutné zásadu nebo postupy reformovat. Budu se zaměřovat na to, jak se přizpůsobit eh, novým způsobům šíření kultury. Může to vést k vytvoření nových ekonomických modelů, financování kultury a odměňování umělců. Zároveň bychom potom byli schopni reagovat na nová očekávání či nové postupy, které využívají spotřebitelé. To byla jedna osa. Potom druhá osa Tam budu postupovat tak, jak jsme postupovali u směrnice o kolektivním řízení práv. Jinými slovy, pokusím se přispět k tomu, abychom zajistili lepší transparentnost a společné chápání toho, jak řídit nebo jak spravovat a jak uplatňovat práva náležející k nebo práva, která souvisí s kopírováním. A za třetí, myslím si, že je důležité se opřít o některé aspekty, které by mohly být na úrovni EU harmonizovány. Zároveň bychom nechali v některých odvětvích, pokud se to ukáže jako nutné, členským státům možnost tyto konkrétní oblasti specificky upravit, pokud si to tedy členské státy budou přát. Naše práce se tedy bude týkat definice, poté předmětu, kopírování k soukromým účelům. Budeme se muset věnovat tomu, zda zda, um, zda se jedná o poplatek nebo náhradu škody. Zda je to něco ekvivalentního autorským právům. V případě, že do hry vstupují zprostředkovatelé. A já bych k tomu ještě dodala, že podle mne se také jedná o právo, které udělujeme spotřebiteli, a sice právo kopírovat díla, která jsou chráněná autorským právem. Dáváme jí tedy možnost kopírovat si tato díla k soukromým účelům či k použití v rámci rodiny. Poplatek za kopírování bychom tedy neměli chápat jako nějakou dáň nebo něco, co spotřebitel takto platí. Či čemu podléhají výrobci materiálu či vývozci materiálu, ale spíše bychom to měli chápat jako jakousi formuli, která umožňuje uživateli či spotřebiteli kopírovat si díla. Tedy samozřejmě eh, za předpokladu, že uhradí poplatek, který potom půjde umělci. To jsou tedy tři hlavní osy mé práce, kterým se budu věnovat. Já vám to takto předkládám, navrhuji. Samozřejmě budu vycházet eh, z práce, kterou odvedl pan Vittorino. Je to totiž v určitém slova smyslu vlastně reakce na jeho zprávu. A Podívám se na to, zda u určitých aspektů, které navrhuje on, budeme schopni se dohodnout. Například na tom, zda ponecháme v platnosti ten model e, kopie k soukromým účelům a budeme se také zaměřovat na to, jak e, tato kopie k soukromým účelům bude platit nebo se uplatňovat na maloobchodníky, velkoobchodníky a další zúčastněné strany. Pokud je o použití, jistě víte, že v mnoha členských státech část kopírování k soukromým účelům šíří, eh, složí k šíření, například k organizaci představení, festivalů a spotřebitelé žádají o to, abychom zajistili mnohem větší transparentnost. To je také možná věc, na kterou bychom se mohli zaměřit. Budeme se tedy věnovat tomu, jak je spravováno a kontrolováno použití částek, které jsou vybrány právě z těch soukromých kopií. To bylo tedy eh, vše k úvodu mojí zprávy. A abych obohatila naši diskuzi na toto téma, Navrhla bych datum 16. 17. září. Tyto dny by mělo proběhnout slyšení, zatím to ještě nebylo zapracováno do oficiálního programu slyšení na eh, rok 2013, takže budeme muset ještě získat eh, povolení koordinátoru a pane předsedy, aby slyšení mohlo proběhnout. Ale já se budu snažit o to, aby to slyšení opravdu mohlo proběhnout, abychom si mohli vyměnit o této otázce názory se zúčastněnými stranami a aby proběhla obecná debata. Chceme tam pozvat eh, společnosti nebo kolektivní správce práv, umělce, výrobce z Digital Europe a také Združení spotřebitelů ti také nahlížejí na tuto otázku často velice kriticky. Myslím si, že bychom se měli zaměřit eh, a vyřešit kritiku, kterou slyšíme v této souvislosti. Někteří uvádí, že se jedná o, negativní, o něco negativního a my bychom z toho měli vytvořit takový pozitivní model eh, nového financování. 18. září zašlu zprávu k překladu. Poté proběhne e, prezentace této zprávy 14.10. Potom se tomu budeme věnovat 18. E, eh, 5.11. Eh, budeme projednávat eh, pozměňovací návrh, 26.11. potom se bude hlasovat na výboru a v lednu se bude hlasovat na plenární zasedání. Já jsem vám k dispozici, pokud máte nějaké komentáře. Hodně toho od vás očekávám. Doufám, že přispějete k vypracování této zprávy. A také doufám, že se nám podaří v této otázce pokročit vpřed. Podle mého názoru se jedná o velice důležité téma, měli bychom si ponechat dostatek času na to, abychom se mu podrobně věnovali. Je to totiž jeden z významných způsobů odměňování umělců a také způsobu financování, eh, vytváření a šíření kultury. Děkuji za slovo. Děkuji paní kolegyně Kastek. Nejdříve paní kolegyně Engström a pak kolegyně Nitek pan kolega Engström. Děkuji. Když jsme měli to poslední slyšením za přítomnosti pana Vitorino, tam se domnívám, že jeho návrhy směřují správným směrem, ale nejdou dost daleko. Systém copyrightu patří do 20. století, měli bychom se ho nyní už zbavit. Jak to všechno vzniklo? Má to svůj původ v 70. 80. letech, kde byl těžký lobbying různých autorských společností a v té době se jednalo o kazety, ať už hudební nebo videokazety. Možná eh, ti, kteří té má generace, tak si vzpomněte kdysi se hovořilo o tom, že když si někdo něco nahraje na kazetový magnetofon, tak vraždí hudbu, zabíjí hudbu a vše odumře. V civilizovaném světě nebude hudební průmysl, už vůbec existovat nepřežije. A tehdy se snažili právě pomocí autorského zákona s tím něco udělat. Stejně tak, když se rozšířili videonahrávače, tak tam nějaký předseda nějaké americké organizace prohlásil, že eh, video eh, nahrávač je pro um, filmový průmysl stejně jako nějaký Jack rozparovač americký pro ženy. Takže legislativci se toho vždy už předem bojí. Oni si mysleli, že už nebude vznikat hudba, ani filmy nebudou vznikat, protože vše zanikne. A to byly kořeny té legislativy. Ale my teď vidíme, že k tomu nedošlo. Ono ani v Spojeném království k tomu nedošlo, kde vůbec nejsou žádné autorské poplatky. Právě naopak, Spojené království patří k nejúspěšnějším zemím v EU v oblasti jak hudební, tak filmové produkce. Takže nemůžeme tvrdit, že e, právě díky poplatkům jsme zachránili filmový a hudební průmysl. To byla taková panická reakce ze 70. 80. let. Tehdy nutná nebyla, není nutná ani nyní. Ale když se v těch 70. letech ty poplatky zavedly, ty byly tehdy poměrně rozumné ve srovnání s dneškem, protože tehdy jsme měli tu kazetku, tu jsme si vlastně opravdu mohli využít pouze k přehrávání při nahrávání hudby, třeba z nějakého LPčka od kamaráda nebo z rádia a vlastně jsme si to mohli i u těch videokazet vlastně používat pouze eh, k tomu, co jsme si nahráli z televize. Ale dnes už je to jinak. V mnohých členských státech, včetně mého, máme už i mobil, v rámci eh, jehož si můžeme používat eh, vlastně na cokoliv. Na hudbu, na filmy, a ono je to často druhodná záležitost. Já například svůj telefon používám k telefonování a k SMS-kám. Takže já nevím, proč bych tam měl platit nějaký poplatek. Neříkám, že to tak je ve všech členských státech, ale tvrdý disk například. V některých členských státech automaticky odvádíme poplatek do nějakého autorského fondu. A já si kupuju velké tvrdé disky, eh, zejména pro uskladňování vlastní například rodinných snímků a ty jsou velice náročné na paměť. Takže tady jednoduše není vůbec žádný důvod, proč by si měl například Madonna pobírat ode mě peníze za to, že já si udělám film vlastního příbuzenstva. Jak bychom zde mohli argumentovat, co možná bylo rozumné v těch 70. tak nyní už se vymklo z rukou, Úplně to škodí eh, vnitřnímu trhu, vlastně ho úplně znetvořuje, eroduje vlastně nárok na eh, copyright. Já nejsem jediný občan EU, který má pocit, že je to opravdu velice zvláštní, že já musím Madoně nebo někomu odvádět poplatek za to, že si chci něco svého nahrát. Takže ten systém už není rozumný a měli bychom ho postupně vyřadit z provozu. Ale teď chci být hodný chlapec. Poplatky za CDčka, za DVDčka tam mě na tom ani tak nezáleží, protože jak CDčka, tak DVDčka, to už je zastaralá technologie, to už patří do předchozího století a ta už stejně brzy z důvodu ochrany životního prostředí by rovněž měla být vyřazena z obratu. Nemusíme přece na uh, umělou hmotu něco nahrávat, co pak vyhodíme, když přece máme ní flašky, které se dají používat stále znovu a jsou menší. Takže eh, tam u těch CDček, eh, DVDček tomu nebudu odporovat, že ta i tak zmizí, ale eh, expanze těch poplatků na velké paměťová, na paměťová média, nyní máme příležitost se toho zbavit a evropští spotřebitelé nám budou vděční, když se nám to povede. Děkuji, Angelika Niebler jako další. Děkuji, pane předsedo. Mně přece jen připadá eh, tady ten první příspěvek do diskuse i to, co tvrdí zpravodaj, hovoří o tom, jak je ta diskuse napínavá. A musím říci, že um, François Castex eh, podporují v tom, že by se mělo konat slyšení, kde pozveme všechny zainteresované strany já nepůjdu tak daleko jako kolega Engström, když řekne, že e, to soukromé kopírování už je vlastně za námi, že už je to zastaralá záležitost. Ale děkuji zpravodajce, děkuji paní Kastex, že to rozdělila do těch tří oblastí a tím nám příležitost, abychom vedli diskusi strukturovaným způsobem správně jste se taky dotkla těch různých zájmů, které musíme zohlednit a analyzovat nikoli pouze miliony uživatelů sítí, pro jimž musíme nabízet nová řešení. Tady souhlasím s předřečníkem, ale rovněž klíčová otázka, jak vyhovíme kreativním autorům, těm tvůrcům kteří přece jen si zaslouží nějakou odměnu za eh, svůj eh, tvůrčí, eh, za svou tvůrčí práci. Tam řešení nemáme, takže prozba, i to se musí stát součástí té debaty. I to možná v tom slyšení by mělo zaznít. Já sdílím přístup kolegy Engstroma v tom smyslu, že starý koncept soukromé kopírování a placení za to že to už opravdu je za námi, že to už je překonané a že to už se nedá dále podržet. Krásně to eh, popsal kolego. To jsou ta 80. léta, kde to u těch přístrojů aspoň podle mě, dávalo smysl. Řekla bych, že to nebylo pouze z důvodu toho lobby. Ono se to dalo jednak uplatnit v praxi a jednak si to už tehdy i ti umělci přáli. Ale ve století cloud computingu eh, právě tady budeme mít i zprávu k tomu, eh, počítačovému systému eh, ukládání v cloudu, tam už samozřejmě už se to k tomu vůbec nehodí. Já jsem toho názoru, že se opravdu musíme pokusit probrat si, ale přesto, jak se tím nakládat. Nevím, když hovoříte vlastně o určitém zdaňování, nevím, jestli to slovo tam zaznělo správně, ale jak budeme chránit zájmy tvůrčích autorů? Ti, kteří něco tvůrčím způsobem vypracují, kteří něco dají k dispozici, aby pak eh, prostě jako bezdomovci někde nezhynuli, protože i oni jsou důležití, my si jich vážíme, v Evropě musí požívat ochranu. Takže tady musíme společně vypracovat nový model zhodnocení té jejich práce a paní Kastex, eh, pokud tady má inovativní návrhy, tak se na ně musíme podívat. Musíme u té debaty rovněž rozlišovat. Nechtěla bych, aby mládež, která brouzdá sítí a kopíruje si a pak to třeba rozdává kamarádům, aby tím byla nějakým způsobem pak eh, s nimi nakládáno jako například s lidmi, kteří páchají trestné činy. Ale jde o to, aby ti, kteří komerčně využívají tvůrčí práce, aby e, ti jako opravdu pachatele trestného činu nebyli e, chráněni, aby se jim to nedařilo. Takže to musíme umět rozlišit. Těším se na diskusi a myslím, že právě u nás Evropanů by mělo jít o to, že u těch e, přístrojů by si neměl každý členský stát vypracovávat vlastní řešení, že třeba jeden stát to zdaňuje, nebo tam je ten příplatek, druhém ne, to se musí zharmonizovat. A tím problém se opravdu zabývat musíme. Zatím je v každém členském státě praxe jiná a je v tom zmatek a je to předáno členským státům. Děkuji za úvod, těším se na další diskusy a rovněž já slíbím, že se budou, budu zabývat tím, i o letní přestávce, že i já budu mít nějaké tvůrčí myšlenky a pak doufám po létě s nimi budu moci i předstoupit. Děkuji Angalice Nibler. Pan kolega Stojanov, prosím. Děkuji, pane předsedo. Hovoříme o penězích a to vzbuzuje zájem komise. Chce se také zapojit do debaty. Musím říct, že ne, tak docela souhlasím eh, s eh, tím, že přístup k informacím je kriminalizován. Eh, informace to je měna demokracie, svobodná výměna informací je základem demokracie. Eh, to znamená, že kriminalizace svobodného výměny informací, to je prostě velmi nešťastné. Já souhlasím s tím, aby ty různé poplatky se zmodernizovaly, poněvadž už jsou zastaralé. Třeba eh, v Bulharsku jsou plány na to, aby se spoplatňovaly, eh, spoplatňovala média nebo zařízení, eh, která jsou schopna skladovat eh, data a mělo by to jít, tedy ty výnosy, potom na kulturu. Ovšem zatím jsem neslyšel, že by takové fondy opravdu byly vynakládány na kulturní účely nebo Eh, že by nějak eh, platili náhrady za porušená duševní práva nebo vlastnická práva. Čili podle mě jsou to peníze, které se dají snadno zneužít. Je to systém eh, zkompromitovaný, je špatný a určitě alespoň v mé zemi musí být nahražen něčím jiným. Myslím, že zpravodajka stojí před velkým úkolem, poněvadž jak by měl vypadat ten nový systém, to zatím nikdo neví. Je to v podstatě eh, nový svět, eh, nová podoba eh, duševních práv. A paní zpravodajko, já vám skutečně přeji všechno nejlepší a hodně úspěchu na tomto nezmapovaném území. Děkuji. Pan Maštálka. Chtěl prodlužovat naši debatu, ale téma je natolik zajímavé, já se začnu uh, s citátem toho, co řekl Lorenzo di Medici Michelangelovi, když tvořil Davida. Nehovoříme o penězích, ale o výsledku. A na příkladu Michelangela a, a Davida se možná dá ukázat to, že se všichni díváme na place di Signore uh, na kopii, nikoliv na originál, který je v galerii. A nevím, kdo má v této době práva na eh, to, aby mu platil za použití symbolu, kterým Michelangelo, respektive David, eh, je. Tady bylo řečeno, kdybych byl Madonna. Já kdybych byl Madonna, tedy Madonna, Madonna, ta zpěvačka, tak bych si samozřejmě dovedl poradit a nechal bych si rád zaplatit za tu reklamu, včetně Velké Británie, jakéhokoliv státu, protože do toho vložila svoje úsilí a svůj talent a za to se platí. Je škoda, že nemůžeme zaplatit Bachovi, Michelangelovi a Beethovenovi. Byla tady řeč o nosičích ano, dnes se bavíme jenom o e, CD discích anebo o fleškách, ale e, do mody přicházejí i e, retro LP desky, které samozřejmě budou také vyžadovat naši pozornost, protože moda vždycky sebou nese i určení pravidel a aby nám pod touto modou neuniklo to hlavní, což jsou autorská práva Eh, já osobně jsem za velmi volný přístup eh, všech těchto děl uživateli eh, samozřejmě s přiměřenou cenou zaplatit těm kteří jsou autoři ale myslím si že pro první krok musím podpořit myšlenku udělat slyšení abychom se mohli setkat s jednou i s druhou stranou abychom si vyjasnili, nakolik v různých zemích je různé chápání toho, eh, jestli máme platit za Michelangelo Davida, Beethovenovu devátou, anebo za Madonu. Děkuji. Eh, já eh, jsem se taky Eh, dal není na seznam řečníků. Ano, já si myslím, že takové téma si zaslouží eh, slyšení. Nicméně, já musím říct, že eh, celé nám to deformuje výrazně společný trh. My máme různé způsoby, jak se vybírají tyto poplatky na úrovni členských zemí, ale také se úplně různým způsobem vynakládají ty příjmy z toho. A e, navíc e, teď se vlastně tyto informace vyměňují digitálně přes mezinárodní kanály. Čili cílem takovéto takovéto legislativy musí být prostě podívat se do budoucna, jak to bude vypadat, abychom zabránili deformování trhu. No, na závěr ještě paní Kastex dostane slovo. Merci. Děkuji, pane předsedo, děkuji také kolegům. Pokud jsem na začátku mohla mít pocit, že se jedná o jednoduchou záležitost, nyní jste mě vyvedli z omylu. Ale nejsem nějak překvapena. Doufám, že se nám podaří v této věci pokročit ku předu, ale zároveň jsem si velice vědoma toho, že se jedná o dosti konfliktní téma. Vím, že bude obtížné dosáhnout kompromisu, dosáhnout konsensu, ale přesto se budu snažit eh, nad tím podrobně zamýšlet. Paní Nebler, vy jste správně uváděla, že když hovoříme o kopii, nových způsobech využití díla, nabízejí se nám dvě alternativy. Buď to povolíme, nebo to nezakážeme. Pokud to povolíme, znamená to, že musíme stanovit také nějakou kompenzaci. Pokud to zakážeme, tak je důležité, aby zákaz doprovázely nějaké sankce. Podle mne je nezbytně nutné se vymanit eh, z těchto alternativ a zvláště se vymanit eh, z logiky založené na sankcích. Místo stanovování sankcí bych já spíše eh, stanovila povolení nebo umožnila to a zaměřila se na to, aby uživatelé platili příspěvek, na jehož základě právě dostanou autorizaci k vytvoření kopie. Kolega hovořil o soukromé kopii a o minulém století. Tento způsob se používal ve druhé polovině 20. století a já si myslím, že bychom neměli odkazovat na prehistorii nebo vzdálenou historii, protože konec 20. století naopak eh, nebyl prehistorií, byl to začátek eh, technické a technologické evoluce vývoje, což nám umožnilo technicky jednoduché vytváření kopií, velice rychlé a stále spolehlivější vytváření kopií. Máme stále věrnější eh, kopie původního díla. Takže není to zase tak zastaralé. Otázka kopie podle mne naopak je velice aktuální. V současné době máme různé možnosti, různé nosiče, pomocí kterých eh, můžeme uchovávat kopie. A já bych řekla, že právě tato možnost pořizovat kopie dodává uh, hodnotu. Pokud bychom mobilní telefon používali pouze k telefonování, tak by nemusel stát 800 eur. Já myslím, že v tom případě by si vytvářeli mnohem levnější nástroje. Já myslím, že hodnota těch mobilních zařízení spočívá právě v tom, že tam můžeme ukládat. A obsah, který si tam vytvoříme a ke kterému budeme mít potom přístup, vede k tomu, že se jedná o velice nákladná zařízení. Podle mého názoru bychom tedy měli zohlednit eh, tento aspekt, tedy hodnotu, měli bychom se věnovat hodnotě, kterou má dostupná technologie právě díky tomu, že je možné tam eh, uchovávat kopie děl. Myslím si, že se nejedná o nic zastaralého, že ta kopie není zastaralá. Minimálně bychom se tomu měli věnovat, zamýšlet se nad tím a zvážit také na jedné straně používání eh, soukromých kopií, například za účelem šíření bulharské kultury. To je podle mne naprosto pozitivní. I u nás ve Francii používáme část soukromých kopií k tomu, abychom šířili a podporovali nejenom francouzskou kulturu, ale i jiné financujeme prostřednictvím toho festivaly, kde se snažíme podporovat eh, různé typy kultur. Jedna věc je ale jistá. Pokud jednoho dne část eh, soukromých kopií, které budou sloužit právě k šíření, k organizaci eh, festivalu, pokud tedy tyto kopie zmizí, v tom případě desítky různých festivalů tím budou negativně postiženy a bude to mít také samozřejmě ekonomické dopady. Myslím, že bychom měli zohlednit během našich diskuzí i tuto dimenzi. Samozřejmě eh, souhlasím s panem Maštálkou, pokud je o eh, poplatky, právě z toho bychom měli vycházet. Měli bychom se věnovat tomu, jak mají být umělci spravedlivě odměňováni. Jak jim můžeme zajistit eh, spravedlivou odměnu za dílo? Zároveň se musíme snažit co nejméně odchýlit od eh, vnitřního trhu. Myslím, že tato dimenze je velice důležitá. Takže máme před sebou hodně podnětů k zamyšlení. Já během léta budu o této otázce hodně debatovat, konkrétně například na festivalech. Budu se tam snažit ehm, vytříbit své argumenty. Děkuji za slovo. A uvidíme se, budeme se tomu věnovat po letní dovolené. Děkuji paní kolegyně Kastex. Tím eh, můžeme tedy uzavřít tuto, tento bod. Takže budeme o tom mluvit ještě na koordinátorech, ale předpokládám, že všichni jste pro to slyšení. No a my se dostáváme k bodu číslo 28, zpráva pana kolegy Maštáky eh, k bezpečnosti spotřební výrobku. Máte slovo. pane předsedo. Vy jste se tak zahleděl, že jsem nepochopil, že mám slovo. Eh, velice krátce eh, návrh tohoto nařízení a rady na, o bezpečnosti spotřebních výrobků a zrušení směrnice 87 eh, 357 a směrnice 201 Evropského společenství je součástí balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem zahrnuje návrh nařízení o dozoru a víceletý akční plán. cílem je nařízení doplnit o právní rámec pro bezpečnost spotřebních výrobků a uvádění těchto výrobků na trh pokud jde o vyrobené nepotravinářské výrobky s výjimkou některých produktů jako jsou starožitnosti. Eh, v navrženém textu se požaduje aby byly spotřební výrobky v uvozovkách bezpečné a to ustanovením určitých povinností pro hospodářské subjekty obsahuje ustanovení pro vytváření norem na podporu požadavků na obecnou bezpečnost komise navrhuje právní základ článek one hundred and fourteen sfeu vytvoření a fungování vnitřního trhu. nařízení podle mého názoru je vhodný právní nástroj bude zavedena stejná úroveň bezpečnosti ve všech zemích eh, evropské unie a sice zavedením společných kritérií za prvé ochrana bezpečnosti spotřebitelů znamená že zboží a služby které jí podléhají musí vyhovovat požadavku aby při použití a za normálních či předvídatelných podmínek neohrožovaly bezpečnost spotřebitelů myslím že jde o jednu z prioritních zásad evropské politiky ochrany spotřebitelů od dob jejího předběžného programu z roku. one thousand nine hundred and seventy five za druhé eh, text vychází z obecné zásady že všechny nepotravinářské spotřební výrobky musí být v případě že se s nimi na trhu unie obchoduje nebo v okamžiku uvádění na trh bezpečné. podrobnější povinnosti hospodaření hospodářských subjektů se vztahují pouze na ty subjekty které neplatí, pro které neplatí odpovídající povinnosti stanovené v harmonizačních právních předpisech pro konkrétní výrobkové odvětví. co navrhuje komise? komise eh, komisní návrh zavádí jasné propojení s odvětvovými právními předpisy a zjednodušení pravidel pro normy návrh který budeme projednávat stanoví základní povinnosti pro dotčené hospodářské subjekty to jest pro výrobce dovozce distributory zapojené do řetězce spotřebitelských výrobků pokud pro ně neplatí odpovídající požadavky podle jiných harmonizačních předpisů funkce je tedy vymezena na účinnost v situacích které nejsou regulovány odvětvově nebo na které zůstávají jinými předpisy odvětvovými eh, předpoklady nepokryty. návrh požaduje po hospodářských subjektech aby byly schopny určit ty subjekty které jim výrobek dodaly a ty které, kterým výrobek dodaly subjekty samy komise je oprávněna přijmout opatření která ukládají hospodářským subjektům povinnost zavést ekonomický elektronický systém dohledatelnosti nebo se k němu připojit. jaké jsou moje konkrétní připomínky které se e, promítly do pozměňovacích návrhů? v článku three navrhuji změnit definici na negativní vymezení tedy nebezpečný výrobek v článku four pro jasnější vymezení jsem doplnil slova cituji v souladu s podmínkami které níže stanoví toto nařízení protože koncepce bezpečnosti nemusí odpovídat ustanovením odvětvových předpisů navrhuji dále změnu v článku six jako upřesnění kdo je považován za osobu spotřebitele která je zranitelná v článku seven označení původu to je velmi důležité navrhuji kompletně tuto část vypustit eh, článek thirteen navrhuji vymazání článků které se týkají výjimek v článku twenty eh, určuji jinou navrhuji určit jinou roční dobu. v textu připomínám důležitý aspekt který v návrhu chybí a to je zásada předběžné opatrnosti. všechny moje návrhy jsou Eh, vyjádřeny v tom jak jsem je podal pozměňovací návrhy eh, je možné podat k datu. twenty nine srpna two thousand and thirteen ve twelve hodin což nepochybně pane předsedo vy ještě zdůrazníte. Eh, má k tomu někdo něco, prosím? Není to tak, takže skutečně 29.8. Ještě jedna prosba na pana zpravodaje. Nadpis. Eh, myslím, že z toho teda bude vybrat spousta eh, delegovaných aktů, takže prosím pozor eh, na rozsah těch delegovaných aktů, tak aby komise nám nesebrala celá odvětví různými jednotlivými Eh, hranicemi. Já chci jenom eh, říci to, co jste řekl, to chci potrhnout. V dopravním výboru právě teď řešíme drobné nehody v leteckém provozu a tady také eh, je tendence k delegovaným aktům a myslím, že ta tendence je tady velmi silná. Takže to ovšem nejde, to není legislativa, to tak nejde. Ano, pane kolego, máš to. Pane předsedo, víte, že i v ostatních případech jsem velmi obezřetný, co se týká delegovaných aktů pro komisi, takže se budu snažit eh, i v tomto případě pohlídat delegované akty. Ano, tento výbor má eh, tradici restriktivního přístupu k delegováním právním aktům. Takže eh, ještě jednou pozměňovací návrhy do 29. srpna. Výborně. Tím eh, můžeme eh, uzavřít veřejné zasedání, krátká přestávka, abychom mohli vypnout webstream a poté budeme pokračovat za zavřenými dveřmi.